Eh, Milí kolegové, milé kolegyně, srdečně vítejte na pokračování našeho výborového zasedání. Jak už jsem dopoledne předeslal, je mi velkou ctí, že na našem výboru mohou přivítat eh, Patrici Espinozu Cantelano. Je mexickou tajemnicí zahraničních věcí a také je předsedkyní konference eh, COP16 v Cancúnu, takže vás zde vítám srdečně v Evropském parlamentu a konkrétně v našem výboru. Také zde vítáme velvyslance Mexika v Bruselu, našeho eh, drahého přítele Perez Pera. Um, I think we have a good uh, relationship with Mexico. Máme dobré vztahy s Mexikem, máme v Evropském parlamentu delegaci eh, s Mexikem a Ricardo eh, Cordes Estrades vede tuto delegaci za Evropský parlament, také je zde vítáme. Eh, paní státní tajemnice, vítejte zde v Evropském parlamentu a v našem výboru pro ochranu životního prostředí. Hovoříme o klimatických změnách, také jsme hovořili o Eh, zprávách, eh, jejich prostřednictvím chceme zvýšit naše ambice na 20 Neříkáme tomu přímo 30 ale za 20 nad 20 protože na mm, tu cílovou cifru jsou různé názory naší eh, delegaci jsou mm, zástupci různých politických skupin a e, včera večer e, se sešlo mnoho z nás a aplaudovali jsme závěrům velice úspěšné e, konference COP16 a proto jako většina tedy účastníků jsme byli šťastní, protože na tom předchozím kole, které nebylo tak úspěšné, se mohli tedy vybudovat cestu k této úspěšné konferenci. A já vám ještě jednou chci poblahopřát k takovým úspěchům a ještě vás zde tedy jednou přivítat. Hovořili jsme eh, o mnoha věcích. V 15.45 k nám přijde pan Ettinger, budeme hovořit o jaderné bezpečnosti, takže máme jen tento čas, eh, abychom o tomto mohli hovořit a následně budeme hovořit tedy o těch jaderných elektrárnách a jejich bezpečnosti. Eh, máme zde 21 eh, jazyků a jedním z důležitých jazyků, které zde používáme, je španělština, takže můžete též hovořit španělsky a předávám ti to slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že k vám dnes mohu promluvit, že mohu dnes s vámi strávit odpoledne. Ráda bych předeslala, že vztahy s Evropskou unii jsou pro Mexiko velmi důležité. A zvláštní důležitost má vztah Mexika k Evropskému parlamentu. Ráda bych využila příležitosti a sdělila vám následující věc. Řekla jsem to již dneska dopoledne předsedovi parlamentu. Mexiko by bylo rádo, kdyby navázalo institucionální eh, vztahy s eh, evropskými institucemi, kdybychom s vámi mohli vést eh, stálý dialog o všech tématech, které jsou zajímavé pro nás, jak už s celým parlamentem, tak s jednotlivými výbory. Dovolte mi, abych na tomto místě sdílela velkou spokojenost Mexika v následujícím smyslu. E, jsme spokojeni s tím, že e, jednání v Cancunu dopadla úspěšně a my velmi kladně hodnotíme angažmá Evropské unie v rámci celého procesu. Pokud mi dovolíte, přejdu hned k meritu věci, protože Vím, že vám jde spíše o rozpravu, to znamená o diskuzi, a proto si dovolím přednést pouze několik málo úvodních poznámek, tak abychom následně mohli společně diskutovat. Ráda bych předeslala, že Španělsko, Mexiko je země, která je přesvědčena o tom, že řešení klimatických změn může spočívat pouze v mezinárodní spolupráci, ve spolupráci v rámci eh, mezinárodních institucí, které na tom pracují již dlouhou dobu. Věříme v multilateralismus, spolupracujeme v těchto institucích, v těchto grémích a snažíme se společně hledat řešení pro naše společné problémy. Víte, že přípravné práce na konferenci v Kangunu a přijetí tamnější dohody jsou velmi komplexní, nejen proto, že je to eh, složité z technického hlediska, ale také proto, že tady existuje velká nedůvěra. Již dlouhá léta tu existovala nedůvěra, která bránila tomu, abychom naše jednání mohli e, přivést ke konkrétním výsledkům. Celá řada vláda, vlád e, stavěla do popředí svoje zájmy, pokud jde o zásobování energií nebo boj proti chudobě což vedlo k tomu, že se tady ustálily pozice, které byly velmi rigidní, velmi eh, pevné, neměné a pokrok v jednání se tím znemožňoval. A právě proto nebylo možné, abychom splnili povinnosti, které jsme již dříve přijali. Takto vypadal ten mezinárodní kontext. Nicméně se nám přesto podařilo dostat mezinárodním globálním zájmům a mohu říci za všechny smluvní strany a e, za e, celou společnost, že se nám podařilo ukázat realistický obraz a díky němu, díky této realistické představě se nám podaří rychle dosáhnout našich cílů. Snažili jsme se eh, formulovat naše cíle trochu eh, ambiciozněji a já mám velkou radost, že Evropská unie si staví ještě větší cíle. Samozřejmě, že dohoda z Cancúnu není žádným definitivním řešením klimatických změn a s tím spojených problémů. Není to definitivní reakce na klimatickou katastrofu. Jde totiž pouze o jednu jedinou formu. Jedno, jen jedním jediným způsobem jsme schopni tu klimatickou katastrofu e, zvládnout. Možná, že veřejnost nebo <clears throat> mezinárodní společenství se toho e, dříve e, bylo vědomo, že to bylo takto nahlíženo. Nicméně dohoda z Cancúnu ukazuje, že stálý dialog a účast na mezinárodní, me, me, multilaterálním procesu v dobré víře nám umožňují, abychom společně pracovali na lepší budoucnosti pro naše národy. Co nás nyní čeká? Nyní jde o to, abychom zintenzivnili naše snahy, jde o to, abychom dostali eh, slibům, které jsme přijali v Cancúnu a ty přísliby uvedli ve skutek. Jaké jsou hlavní prvky konference v Cancúnu? Za prvé, mi dovolte zmínit, že je důležitý postupný pokrok. My si nemyslíme, že by mezinárodní společenství mělo reagovat co možná nejrychleji, tak abychom se eh, vyhnuli dalším nákladům, které eh, tady vyplývají eh, z klimatických problémů. Snažili jsme se prosazovat postupný přístup, postupné snižování produkce emisí a e, tak udržet oteplení e, planety na dvou stupních. Všechny země společně e, nebo na základě svých kompetencí a na základě svých kapacit přispějí k úspěchu společné snahy. A to v celkové transparentnosti a v duchu vzájemné důvěry. podařilo se nám to oteplování o maximálně 2 stupně přijmout jako všeobecný dlouhodobý cíl. To ovšem znamená a předpokládá, že všichni aktéři to přijmou a e, schválí to jako náš společný cíl. E, tady bych velmi ráda vyzdvihla Evropskou unii, která se mm, snažila o to, abychom sladili jednotlivé pozice, protože někteří si mysleli, že bychom se měli dostat po dvě, o dva stupně, jiní si mysleli, že by to mělo být více než dva stupně, ale tvrdý a nekompromisní postoj Evropské unie byl nepochybně klíčovým prvkem a klíčovým faktorem eh, vedoucím k úspěchu. Já vím, že eh, současná situace a cíle, které jsme přijali, mohou vést k extrémním situacím v některých zemí a proto chceme naše cíle neustále eh, konfrontovat s vědeckými poznatky, tak abychom zajistili, že eh, nárůst teploty bude menší než 1,5 eh, stupně. Existují tu některé rozvojové země, které jsou velmi, nebo které budou velmi postiženy klimatickými změnami, pokud se nám nepodaří dosáhnout tohoto omezeného teplení planety. Z politického hlediska nebylo možné dosáhnout dohody, která by obsahovala nižší, mm, tedy vyšší, ambicioznější cíl ale my jsme se velmi rozhodným způsobem zasazovali o to, abychom si stanovili vyšší cíl. A to tedy bylo součástí našich vyjednávání jako e, konsenzus. Maximální omezení teploty nám totiž umožní, abychom nejrůznějším způsobem na nejrůznějších úrovních a v nejrůznějších oblastech e, postoupili vpřed v rámci úkolu mm, Cancunské dohody. Snažíme se tedy o omezení klimatických změn. Eh, jde o země z přílohy 1, ale také o rozvojové země. Tady nehovoříme o příslibech, ale spíše o dobrovolných národních akcích, které se týkají snížení dopadů klimatických změn, což samozřejmě může přerůst ve sliby a přísliby tyto cíle musí, musíme pravidelně kontrolovat, přepracovávat a podle eh, vědeckého pokroku a na základě vědeckých poznatků s ohledem na technologický pokrok tyto cíle Eh, můžeme přepracovávat a ty cíle se do budoucna mohou stát ještě více ambiciozní. Eh, šlo nám tedy o to, aby snahy eh, rozvojových i rozvinutých zemí snížit dopady klimatických změn byly koordinovány v rámci Cancunské dohody. My potřebujeme mnohem intenzivnější snahu, než jak to bylo zapsáno v Mm, v Kyotském protokolu. Rozvojové země oznámily svoje cíle, pokud jde o snížení objemu emisí a také tomu bylo tak, že rozvoj, rozvojové země že, že i rozvinuté země tady oznámily svoje eh, cíle. Shodli jsme se tedy na společných snahách, na společných cílech a to byl také klíč ke společnému úspěchu. Dalším prvkem kangunské dohody, který bych ráda vyzdvihla, je skutečnost, že se podařilo navrhnout institucionální architekturu, která má pomoci rozvojovým zemím. Víte, že k tomu patří i mechanismus, jehož cílem je snížení emisí, tak abychom nezhoršovali stav eh, lesů. Eh, a ubývání lesů. A také je tu ještě adaptační rámec eh, z Cancúnu, který je velmi důležitý, pokud jde o extrémní klimatické jevy, které zažívám v nejrůznějších státech, v nejrůznějších oblastech světa. V loňském roce došlo v Rusku eh, k mm, požárům, lesním požárům, bylo tu mnoho záplav, eh, vln vedra tady v Evropě a také velmi také došlo k velmi intenzivním sněhovým srážkám v Evropě. I e, v Mexiku je již dnes běžné, že, že hur, e, období hurikánů je doprovázeno mno, mnoha záplavami. Taková to mezinárodní podpora v oblasti přizpůsobování se klimatickým změnám je skutečně klíčovým nástrojem zejména pro malé země, které jsou velmi silně postižené dopady klimatických změn a nemají vlastní kapacity, jimiž by se dokázali přizpůsobit a připravit eh, na tyto nové podmínky. A také tu jsou nástroje, ať už finančního či technického charakteru na světové úrovni, které se poskytují za mezinárodní společenství, tak abychom těmto konkrétním zemím mohli poskytnout specifickou pomoc. Tato oblast přizpůsobování se je doprovázena také vytvářením technických eh, mechanismů, mechanismů technických transferů, které umožní vytváření národních regionálních sítí mezi instituty a e, Takto se podporuje například mezinárodní výzkum e, při tvorbě nových výzkumných kapacit, vědeckých kapacit. Ti, kdo investují do výzkumu a nových čistých technologií, umožňují to, aby jejich technologie byly používány a aby to využití bylo co možná nejširší. Současně to je jediný způsob, jak vytvářet ty nezbytné eh, podněty k tomu, abychom zachovali dané investice do oblasti nových technologií a současně abychom nadále měli tu možnost, aby z nových technologií mohly eh, prosperovat i ty země, v níž se tyto technologie aplikují. Takže se snažíme vytvořit jakýsi kruh spolupráce, kde na jedné straně se spolu vytvářejí projekty a programy, které se přenáší do chudších rozvojových zemí, které představují potenciální trh pro tyto technologie a prostřednictvím mechanismů, jejichž cílem je ulehčit eh, využívání takovýchto technologií nebo přístup k takovýmto technologiím, umožníme takto jednotlivým zemím, aby přijímali ambicioznější cíle, než jaké by mohly přijímat bez této podpory. Velmi důležitý je ještě další prvek v oblasti klimatických změn do budoucna, a to je Zelený fond, Zelený fond pro klimatické změny. Jehož cílem je poskytovat financování programů v rozvojových zemích. Už jsme vykonali velice důležité kroky, máme důležité poznatky ohledně financování v rozvojových zemích v oblasti, kterou nazýváme fondy rychlého využití, neboli to jsou prostředky, které mu mohou rozvinuté země poskytnout rozvojovým zemím v letech 2010 až 2012. Ráda bych také zdůraznila, že konference v Cancúnu obsahovala prvek, jež byl podle mne klíčový, a to k tomu, abychom tedy posunuli diskuzi vpřed, eh, přispěli ke globálnímu úsilí, a to byla účast občanské společnosti, zejména zástupců soukromého sektoru, výzkumných středisek, mass médií, eh, zástupci legislativních orgánů a také bych vám chtěla sdělit, že Mexiko formálně navrhlo, aby legislativci obecně byli uznáváni v rámci společné dohody jako osoba eh, nebo tedy předmět obecného zájmu, protože je velice důležitá práce, kterou vykonáváte. abychom, vykonali, abychom umožnili prostor pro provedení těch závazků, které přijímáme, potřebujeme na to vytvořit také prostor legislativní ze strany legislativců a vlád. Bohužel v Cancunu nedošlo ke koncensu u takovéto doporučení a my očekáváme, že nám pomůžete v tomto směru, aby tato účast a spolupráce se rozšiřovala, a to i směrem Eh, na legislativce z jednotlivých zemí. Ještě třeba přesně eh, vybudovat eh, ten způsob, kterým budeme spolupracovat, tu metodu. Nicméně zákonodárné orgány musí být součástí celého procesu v jednotlivých zemích. To, co v současnosti vykonáváme jakožto předsednická země, při konferenci smluvní stran je komunikace s ministry zahraničních věcí eh, Jižní Afriky. Mm, mm, prezident Zuma Jihoafrické republiky už naznačil program práce na konferenci eh, v Jihoafrické republice. Máme roční pracovní plán a vypadá to tak, že perspektivy eh, pro konferenci v Durbanu jsou mm, smíšené. Nechci být příliš optimistická, ani negativistická. Na rozdíl od toho, co se událo před konferencí v Cancúnu, v současnosti máme velice jasný program eh, v tom, eh, co víme, že zapotřebí učinit proto, aby došlo ke globální zprávě klimatických změn. A musíme tedy diskutovat o základních otázkách, jako je financování. Doposud se diskuze soustředila především na to, zda vytvoříme či nevytvoříme nový fond. Nyní je třeba diskuzi dovést dál. Je třeba přejít eh, k rozhovorům o tom, jak bude ten fond fungovat, odkud budou pocházet finanční prostředky. Podle názoru Mexika jsme se jistí, jistí že je třeba zabezpečit eh, financování z veřejných prostředků a současně je nevyhnutelné angažovat i soukromý sektor, protože hovoříme o minimální úrovni 100 milionů dolarů ročně do roku 2020. Je třeba dodat i to, že tento potenciální trh Možná to bylo příliš eh, záhy tedy pro tuto oblast eh, trhu v oblasti tedy služeb a produktů na klimatické změny se vypočítává na 500 milionů dolarů ročně. Je to tedy mm, důležitý mm, velký prostor pro trh a obchod a výrobu. A proto je důležité, aby se angažoval i soukromý sektor. A jak přesně, to záleží na konkrétním nastavení fondu. Proto je důležité, abychom spolupracovali s maximálním možným počtem partnerů. A ještě bych se rada vyjádřila k tomu, jak má fungovat ta síť plus a jak má e, fungovat výbor pro spolupráci. Už máme hrubou představu. Je třeba, abychom diskutovali o detailní podobě. V rámci tohoto procesu budeme potřebovat maximální podporu ze strany Evropské unie a Evropský parlament v tomto sehrává velmi důležitou úlohu. Už jsem se zmiňovala o tom, že stanovisko Evropské unie pomohlo vybudovat mosty mezi e, pozicemi rozvojových a rozvinutých zemí. A na druhé straně přispěla i k tomu, že toto téma už není chápáno jako téma rozdělující sever a jich. Realita je taková, že toto téma je důležité pro lidstvo jako takové. A podle mého právě proto můžeme redefinovat společné teorie o úloze rozvojové pomoci. Když hovoříme o rozvojové pomoci, máme na mysli především kroky bohatých zemí směrem k chudým zemím. V tomto kontextu však, abychom dokázali nastavit správně tuto, zemi pro, eh, pardon, tuto pomoc pro rozvojové země, nejen chceme pomáhat, ale chceme vytvářet eh, takové mm, společné, takový společný statek a to je eh, společná péče o životní prostředí. Tímto bych mohla ukončit tedy zhrnutí mexického kompromisu a chci vás opět požádat o vaši podporu z Luna Evropské unie a také e, v podobě vašich vztahů s jednotlivými partnery na úrovni mezinárodního společenství, protože, jak už jsem uvedla, toto je úsilí všech a otevření, otevřenost všech je nezbytné. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo, děkuji všem účastníkům e, za pozornost a jsem k dispozici. Ano, paní ministrině, děkujeme za zajímavé informace. V Cancunu jste vykonali obrovský kus práce. Možná ne všichni byste měli teď děkovat, protože na to nemáme dost řečnického času. Jsme všichni rádi, že eh, tato diskuze dobře dopadla. Jsme velice eh, rádi také, že diskuze z Cancunu bude uváděna do praxe. To už je věc pro Durban a eh, také očekáváme, že se připojí další prvky k tomuto celkovému obrázku o vyjednávání o klimatu. Kolegyně a kolegové, vyslechli jsme vynikající prezentaci. Každá politická skupina nyní má možnost jednoho řečníka na jednu minutu. Všem vám děkuji. Máte-li tedy dotazy nebo nějaké poznámky, prosím, máte nyní příležitost a já jsem poděkoval za vás všechny. Klenc Frulenc, prosím. Já, eh, ich möchte mich... Ano, já chci přesto poděkovat paní ministrini byl to takový lakmusový testovací papírek po Kodani a já si myslím, že příští lakmusový test bude v Durbanu, protože to, co se stalo v Japonsku, to změní oblast energetiky a mě by zajímalo, zda jsme na to připraveni. kácení lesů, to si myslím je důležitá otázka. Tady máme obrovské potenciály, které můžeme ještě využít. Můžete k tomu říct si něco bližšího, co se v tomto směru vyvíjí. A poslední věc, kterou chci říct, diplomacie ohledně klimatu, o které jsme také často mluvili, tu je třeba ještě podpořit, protože vidíme, že mnohé státy fungují na bilaterálních dohodách, ale je nutné vědět, co se vyvíjí, co se vytváří a jak se posunout vpřed. Jürgensen. Jürgensen? Thank you, Chairman. Yes, yeah. Yeah, Děkuji, pane předsedo. Paní eh, tajemnice, já jsem také byl připraven na dvě minuty chvály, ale jak už pan předseda říkal, budu se jen tázat. Za prvé, můžete nám něco říci o tom, co se stane s kyotským protokolem? Budeme mít eh, druhý, druhé období závazků, nebo si myslíte, že je rozumné pro EU, aby pevně se drželo svého stanoviska eh, ohledně toho druhého období závazků? A druhý dotaz ohledně zmírňování, což je hlubší otázka tedy, které se musíme věnovat. Budou Spojené státy a další významní aktéři eh, skutečně schopni eh, v Durbanu učinit krok vpřed. Zatím to tak nevypadá, zejména ze strany Spojených států. Co se stane v Durbanu, eh, pokud se nám nepodaří nic udělat ohledně zmírňování? A třetí otázka. Co je vaše nejlepší rada pro EU? Co máme od nejška dělat, abychom se možná nejvíce eh, usnadnili ten celý proces? Děkuji. Tak to bylo za EPP, za Asociace demokraty a nyní liberální demokratové Chris Davis. V EU diskutujeme o tom, zda máme zvýšit své cíle na snižování CO2 emisí. Ale eh, hovoří se o tom, že bychom tak učinili pouze, pokud bude závazná mezinárodní dohoda. Když se teď podíváme do budoucnosti, nevidím tu žádné výhledy, že bychom mohli dosáhnout takovéto dohody, která by nás eh, Eh, uspokojila, protože eh, některé vlády se nechystají eh, k tomu, aby přikročily takovémuto kroku. A my teď od Kyoto se díváme do budoucnosti. Vidíte zde takovouto perspektivu, že by mohla vzniknout takováto závazná dohoda kdykoliv v budoucnosti? Děkuji další za zelené, paní Satohasi. Děkuji, pane předsedo. Také se si připojit k díkům a chválám. Můj dotaz souvisí s tím, co říkal Chris Davis. Je velmi důležité, aby země, které se dohodly v Cancunu na tom dvou stupňovém eh, cíli, ale závazky ohledně emisí, které byly tedy vysloveny v Kodani a eh, byly podpořeny v Cancunu, eh, neplní tento cíl dvou stupňů. Ptám se tedy, co byste poradila EU? Co my máme vykonat, abychom podpořili dohodu, která by zároveň umožňovala plnění toho dvoustupňového cíle? A za evropskou eh, levici Barbara de Brun. Děkuji. Také vám chci poblahopřát a poděkovat. Jednou z důležitých věcí, které vyplývají z dohody z Cancunu, je počet různých lhůt, které byly stanoveny pro tento měsíc a minulý měsíc, tak aby jednotliví aktéři přišli s informacemi a názory. Mohla byste nám říci svůj názor na, ta, eh, na ty údaje, které jste obdrželi? Například u toho mechanismu, který není založen na eh, tržních eh, principech. A můžete nám říct něco o různých lohůtách, například o rozvojových zemích, o zmírňování, o tedy akcích zaměřené na zmírňování klimatických změn. A co se týče e, přechodného e, výboru pro vytvoření fondu. Mají se 14. a 15. března sejít a bylo to ale odloženo. Tak jak vidíte, trénujeme si jednominutové e, projevy. Eh, umíme se za minutu eh, zeptat na velice ehm, obsažné věci. Ano, opravdu já obdivuji tuto schopnost eh, položit tolik otázek za tak krátký čas. Ohledně odlesňování, ano, plně souhlasím. Je tu obrovský potenciál. Jedná se o třetí největší zdroj globálních emisí. A proto bychom měli opravdu věnovat obrovskou pozornost právě tomuto tématu eh, které souvisí i s mnoha sociálními benefity v zemích, které skutečně realizují eh, takovéto plány. A proto na základě toho, čeho jsme dosáhli, můžeme a tam jsme také identifikovali, že bychom mohli mít tedy eh, dobrý výsledek z konference v Durbanu. Ehm, některé dotazy spolu se souvisely a mm, tázají se v podstatě na to, co se stane s kyotským protokolem. Především bych eh, rada přeznamenala, že jsem opravdu přesvědčena, že čistá dohoda o druhém období závazků sama o sobě nebude tedy tím eh, reálným finálním řešením. Když se řekneme dobře, schvalme tedy usnesení o tom, že budeme bojovat proti chudobě a máme za to, že e, toto skutečně ukončí chudobu. Takže musíme uvažovat o tom, jaký druh závazků a jaký režim chceme uplatňovat po roce 2012. A přitom musíme mít na paměti, že závazky, které byly předloženy jednotlivými státy už, přesahují limit roku 2012. A kyotský protokol jako takový zůstává platný i po roce 2012. Nemá e, žádné datum vypršení platnosti. Hovořilo se o prvním období závazku a čekalo se, že do roku 2012 dosáhneme cíle. To se však nestane. Ale protokol sám o sobě, neboli ten právní základ, na kterém země jsou povinny eh, vykonat všechny tyto činnosti, aby bránili klimatickým změnám, zůstává tedy v platnosti. Musíme se tedy zaměřit na to, jaké prostředky zde jsou k dispozici, aby nám umožnili, nám všem, abychom mohli rozšířit své ambice. A to si myslím, že hodně souvisí s implementací kankunské dohody. Pokud začne fungovat zelený fond, budeme také mm, schopni žádat větší závazky od rozvojových zemí, eh, včetně těch velkých nových ekonomik. A jak víte, eh, Mexiko bylo v rozvojovém eh, světě jednou ze zemí, která byla ochotna přijmout větší závazky, protože víme, že taková je prostě realita a že e, působí dopady na nás všechny, nejen finančního řádu, ale také na naše konkrétní životy, takže je to věc, která je u nás všech a musíme všichni přispět. Chceme tedy implementovat tyto závazky, především tedy mandát z Cancunu. Zaprvé potřebujeme prostředky, které umožní zemím Eh, přijmout hlubší závazky. Tím eh, nemyslím to, že někomu dáme šek bianko eh, rozvojím zemím, že dáme nějaký biankošek, ale velice jasně chci, abychom se zaměřili na programy, které budou mít za cíl klimatické změny. A také musíme si udělat představu o, o e, prostředcích, technologii, e, kterou je zapot, které je zapotřebí, aby zde byl přístup k těmto technologiím e, pro co možná největší počet zemí. To je jediný způsob, jak podnítit k větším investicím a také to je jediný způsob, jakým rozvojové země se budou schopny připojit k tomuto úsilí. Musím říct, že také sdílím ten názor, že není úplně jasné, že se nám podaří dosáhnout finálního rozhodnutí o budoucnosti eh, dalšího režimu po eh, ukončení toho prvního období závazku 2012. To je tedy velice důležité. Potom místo pro parlament, eh, tam bude velikou úlohu chceme eh, zvednout tu úroveň politických rozhodnutí, na kterých se tedy politické rozhodnutí odehrává. Ano, je pravda, že to je technická záležitost, je to velice technická věc, ale ten druh rozhodnutí, který potřebujeme, jsou, eh, je velmi politický. A proto je velmi důležité, abyste mm, spolupracovali s vládami Evropské, v Evropské unii. A snad už jen poslední poznámka ohledně toho přechodného výboru. Odložili jsme tu e, schůzku, víme, že to je lhůta z kankunských dohod a, a e, museli jsme to odložit, protože zde byla silná opozice z azijské skupiny, e, protože nebyli schopni se do té doby dohodnout, kdo bude reprezentovat azijskou skupinu v tom, tren, v tom přechodném výboru. Takže pokud máte přátele mezi azijskými zeměmi, tak víte, že jim můžete přímo takto pomoci. Děkuji vám ještě jednou, paní eh, státní témnice, za to, že jste mezi nás přišla do Bruselu. Eh, děkujeme, že jste i v takto nabitém programu pro nás našla místo. Velice rádi jsme si vyslechli vaši prezentaci, vaše vysvětlení. A přejeme se, abychom pokročili dál. V Durbanu my tam samozřejmě eh, budeme, vy jste zvala také legislátory, tedy nás, vlády, legislátory, tedy všechny aktéry, protože všichni aktéři musí společně eh, takto se spojit proti klimatickým změnám. Je to obrovská výzva, která před námi stojí a je zásadní, abychom spolupracovali. Děkuji a ještě jednou přeji hodně úspěchu. Tak, komisař Ettinger už je tady.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 Ettingera. Vítám ho v našem výboru pro životní prostředí, zdraví a ochranu před katastrofami. A je jasné, že šok z událostí v Japonsku, pokud jde o jadernou elektrárnu Fukushima, v nás všechny vybudil. A jsem rád, pane komisaři, že jste našel čas. Vy jste byl včera už ve výboru pro průmysl a navzdory té krátkosti toho času jste byl ochoten se krátce u nás zastavit a říci nám, co se stalo. Mnozí hovoří o tom, že se to v podstatě poté, kdy v takto technicky vyspělé zemi došlo k tomu, co se stalo, bude nutné eh, udělat změnu. Tak abychom nestráceli čas, eh, chci vás vyzvat, abyste nám řekl, co uděláte nebo vy uděláte a pak eh, vím, že nemáme mnoho času, ale přesto bychom, my tady trénujeme minutové příspěvky, tak vám dám slovo. Pane předsedo, milí kolego Lajnene, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. My jsme s hrůzou a s děsem eh, viděli zprávy z Japonska a jsem si jist, že zatím ještě není konec eh, tohoto tragického řetězce událostí, což je téměř světová katastrofa. Před pěti dny došlo k zemětřesení, eh, vědělo se to dva dny dopředu, ale 8,99 stupňů Richterovy stupnice, to je síla, která je nevýdaná. Japonsko se posunulo o 2 metry po tomto zemětřesení. Další dodatečná zemětřesení až do dneška. Pak přišla tsunami. Ochranné hráze jsou 10 metrů vysoké a vlny měly výšku 15 metrů. A pak další vývoj, kdy došlo k situaci, že se přerušil přívod proudu a ty eh, nouzové agregáty diesel motory vypadly právě kvůli tomu, že byly zaplaveny vodou. Tím vypadlo chlazení a od té doby ten proces, který se v tuto chvíli nachází eh, na úrovni katastrofy, pokračuje. Členské státy a také třetí státy Eh, zodpovídají, jak si to stanoví na stupnici INES. Víte, že to je ta stupnice Mezinárodní eh, agentury pro atomovou energii. Černobyl byl na úrovni 4, 5 a francouzi dnes hovoří o tom, že se tato katastrofa dostane na úroveň stupně 6 až 7. V tuto chvíli je ale jasné, že ten vnější obal je u několika reaktorů poškozen. V té elektrárně je celkem šest bloků, šest jednotek, 4700 MW instalovaná energie, instalovaná kapacita. V 70. letech bylo to postaveno v letech 70 až 74. Chlazení nefunguje, Eh, dokonce došlo k tomu, že se uvolnily palivové články částečně. Minimálně jeden vnější plášť je poškozen a také mezisklad obsahuje eh, vyhořelé palivo, několik tun tohoto paliva. Tam už také není eh, střecha, tam to, tyto vyhořelé články jsou také v podstatě v prostoru. Je to v podstatě mimo kontrolu. To je vidět také z toho, že Japonci pracují s obrovskými prostředky, mají eh, vodní čerpadla, eh, snaží se eh, zalévat to vodou z vrtulníku, snaží se to chladit, ale je to skutečně takový postup, který nelze označit jako postup odborný. E, jsou tu určité výhrady vůči japonskému energetickému koncernu. Máme tu diskrepance mezi tímto energetickým koncernem a vládou v Japonsku. Čili ten, to vysoké mínění o technických schopnostech, inženýrských schopnostech v oblasti průmyslu, o jejich přesnosti a preciznosti, to jsou věci, které si začínáme opravovat a člověk se musí obávat toho, že to skutečně dopadne špatně. Uvidíme v příštích hodinách, ale lze čekat další katastrofický vývoj a bude to jistě riziko pro život lidí, kteří tam žijí. Zatím tam není panika. Toniko, eh, to, Tokio 35 milionů lidí a francouzský ministr hospodářství a ministrině pro životní prostředí řekli a poradili svým občanům, aby Japonsko opustili letecky. Ale to by měla být rada i pro ty ostatní, kteří v Japonsku žijí. Myslím, že v takovémto rozměru, v takovémto rozsahu jsme to zatím ještě nedomysleli. Co to znamená pro Evropu? Pro energetiku, to znamená asi tolik včera, jsme měli velmi dlouhou konferenci a byli tam zástupci důležití, zástupci eh, státní tajemníci, vysocí úředníci příslušných ministerstev, ministři byli to mě také zástupci národních regulátorů, Dále se zúčastnili také energetické podniky evropské, které mají a provozují atomové elektrárny. A byly tam také průmyslové podniky, které staví atomové elektrárny Areva a GE. To byla konference na vysokou úrovni, kterou jsme uspořádali, abychom zjistili, jaké jsou společné názory a kde se rozcházíme. Abych uvedl ty eh, odlišné otázka, zda se to jaká to bude, jaká bude strategie pro energetický mix budoucnosti, zda to bude znamenat zásadní změnu. Tam na tom jsme se neschodli. Já jsem křesťanský demokrat, víte to o mně, budete se domnívat, že se na to dívám ze svého hlediska s ohledem na možný výstup z atomové energie, ale včera jsme tam zažili hlavně nedůvěru, zda komisař vyhovuje a splňuje míru neutrality a objektivity s ohledem na to, co se dohodlo v Berlíně, urychlené, eh, urychlený odstup od atomové energie. Francie, Itálie, Spojené království a další země. Zatím eh, nepřinesly žádnou změnu, pokud jde o hodnocení atomové energie. Rakousko, o tom se to ví, a Německo, tam podle toho. A Švýcarsko jako sousední země tak ty se od těch eh, románských a slovanských v podstatě odlišovaly. My jsme dosáhli některé věci, společné body. První společný bod. Všichni chtějí mít evropský bezpečnostní přeskum. Všichni víte jako parlament, že před dvěma roky jste schvalovali Evropskou směrnici o bezpečnosti atomových elektráren, kterou je třeba implementovat do července. A pokud je o přísnost a hloubku této směrnice, tak je to takový plochý nástroj. Nicméně včera už jsme zažili ochotu, že všech 143 atomových elektráren a nikdo nebyl proti, se podrobí takovéto bezpečnostní kontrole na evropské úrovni, takovému to testu zátěžovému. Jde o to, abychom měli po Japonsku eh, nové hodnoty, nové údaje. Je to otázka zemětřesení, lokalita Evropy, otázka rizika tsunami, záplavy u atomových elektráren ležících u Atlantiku, dále pát letadla, teroristické útoky, eh, kybernetické útoky do sítě, otázka chladicích systémů a jejich bezpečnost a stabilita, otázka lokálního lokálních dodávek proudu, eh, nouzové zásobování proudem, jak je to odstupňované a zajištěné a další. A teď jako komise v příštích týdnech uděláme to, že pro tuto zvláštní kontrolu všech atomových elektráren vypracujeme všeobecné standardy závislosti na typu, stáří a lokalitě. To znamená, zda to eh, je ohroženo eh, zemětřesením či ne. A slibuji na tomto výboru, ale také frakcím, že se budeme snažit o to, abychom optimalizovali tyto normy, tuto specifikaci pro zátěžové testy. Já už jsem dnes eh, zadal úkol aby zjistili, jak vypadají technické bezpečnostní normy jednotlivých členských států. Jde o to, aby ten test vycházel z toho, z těch států, které mají ty nejpřísnější specifikace. Ty budou základem, protože bezpečnost v Evropě tunel, ta je nedělitelná. Ještě nemám přesný časový harmonogram, ale chceme pracovat bezodkladně a chceme, aby do června, do července byly tyto specifikace pro ta kritéria, pro ten zátěžový test, abychom dále v druhé polovině roku v závislosti na kapacitě expertů dokázali udělat takovýto zátěžový test. Směrnice Evropské unie musí být implementována do národního práva členských států do července tohoto roku a pak do roku 2013-14 se bude dělat evaluace. Já si myslím, že je to příliš pozdě. Já bych už teď chtěl oznámit, že bezprostředně po zátěžových testech s členskými státy a parlamentem probereme otázku novely takovéto evropské směrnice a chceme to mít příští rok, tak abychom případně mohli zajistit evropské společné stanovení norem a kritérií v oblasti atomové bezpečnosti. Skupina na vysoké úrovni, která zasedala včera, bude ve své práci pokračovat. Mimořádně se sejde Rada eh, pro energetiku. V pondělí bude také eh, zasedat Rada pro všeobecné záležitosti, která zodpovídá za Euratom. A již nyní vám mohu říci, že Evropská rada, která se bude konat ve čtvrtek příštího týdne, se bude eh, věnovat hlavně tomu, jak to vypadá s eurozónou a s evropskou měnou, ale tato agenda bude doplněna také o bezpečnostní otázky a o e, dopady katastrofy, ke které došlo v Japonsku. Rádi bychom e, zátěžové a bezpečnostní testy nabídli také našim partnerským zemím, ať už je to Švýcarsko, Turecko nebo Rusko. Domníváme se totiž, že pan Sarkozy zcela právem chce nebo mus, bude muset uh, uvést toto téma na téma na pořad jednání G20. Já si myslím, že my musíme globalizovat standardy těchto bezpečnostních testů a musíme tedy využít naše diplomatické možnosti uh, ve vztahu k Indii, uh, k Číně a tak dále. Navrhnout to během našich vzájemných kontaktů. Tolik tedy krátká úvodní zpráva. Já jsem velmi napjat, jaké kritické otázky budete klást a jsem ochoten v jakoukoliv denní dobu s vámi konzultovat eh, jako s výborem eh, s parlamentem. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, srdečně děkujeme za tuto prezentaci, za tento úvod. Máte pravdu, vy jste jednali velmi rychle, eh, to je eh, pravda, protože v úterý to byl nejbližší den, kdy bylo možno svolat všech 27 členských států. To bylo velmi dobré, protože veřejnost samozřejmě očekává rychlé jednání. Kromě toho jste řekli, že jste v něčem eh, pokrokoví, v, na, v, v jiných věcech jste váhaví, ale to je podstata věci my samozřejmě bychom se mohli rozdělit na Germánce, Slovany a Romány podle toho, jak se stavíme k té atomové energii. Otázka zní, co pan komisař může udělat, co vůbec může udělat komise, protože komise vůbec není kompetentní v otázkách jaderné energie. E, otázka zní, jestli nemusíme e, změnit smlouvu Euratom, protože tam o tom nic není. Je to jediná smlouva, která zatím nikdy nebyla změněna a to znamená, že je otázka, jestli by nebylo na čase, abychom tu smlouvu přizpůsobili musím učinit kvadraturu kruhu, protože tady je 20 příspěvků během 20 minut. E, jsou dvě možnosti. Buď si všechno e, poslechnete a e, zodpovíde to nakonec, anebo to budeme dělat po částech. Každopádně se budeme snažit vyslechnout co možná nejvíce poslanců. Karl Heinz Florenz má minutu stejně jako při otázce mexické paní ministrině. Pane komisaři, velmi vám děkujeme za vaše aktivity, bylo to velmi působivé ta krize již eh, ukazuje, jak eh, tady musíme pokračovat v energetické politice a já bych rád věděl, jestli by se mohla změnit pozice komise, pokud jde o eh, efektivní a cíle, nebo závazné cíle, pokud jde o efektivitu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji za to, že jste sem dnes přijel. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste sem dnes přijel. Ještě jednou. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přijeli. Já si myslím, že zátěžové testy jsou velmi dobrou iniciativou, ale že je to zároveň krátkodobé opatření. Já osobně jsem byla členkou vlády, která rozhodla, že fungující jaderné elektrárny budou odstaveny, že bude ukončen jejich provoz a že i ostatní elektrárny budou postupně odstavovány. Já si myslím, že to by bylo správné řešení. Eh, nepomůže nám, pokud budeme schvalovat krátkodobá opatření. My potřebujeme program, který by byl dlouhodobý, dlouhodobý eh, a trval by, eh, dokud nenajdeme nové zdroje energie. V této souvislosti se ptám, jestli by se ta otázka neměla řešit i příští týden, až se členské státy sejdou. Děkuji. Já jsem dlouhá desetiletí byl proti jaderné energii, pak jsem si uvědomil, že pokud chceme nízkou uhlíkovou budoucnost, jadernou energii budeme potřebovat v tom balíčku. Když pan komisar říká, co to znamená pro energetickou politiku EU, tak bych řekl, no nic v podstatě protože nebudujeme eh, jaderné elektrárny na seismických zónách. Poučíme se z toho, co se děje jak v Japonsku nebo z nehod, které se mohou stát eh, někde jinde, jak to děláme v jiných průmyslových odvětvích, například v, železnic, eh, v železničním odvětví. Pokaždé se musíme z nehody poučit a, a přijmout taková opatření, aby se taková nehoda po druhé už nemohla stát. Ve veškeré produkci Eh, energie. Lidé umírají například při těžení uhlí. Eh, podívejme se na to, co se děje eh, co se děje v Japonsku, může se stát, že v Japonsku, pokud budou opouštět jadernou energii, budou muset dolovat uhlí a budou čím dál méně nízkouhlíkovou ekonomikou. Děkuji, Karl Schlitter. Děkuji. Rád bych se zeptal, jestli na zasedání ministrů se diskutovalo o možnosti, že by jaderné elektrárny byly odstaveny, tedy myslím především ty jaderné elektrárny, které nesplní bezpečnostní standardy. Co si o to myslíte? Kromě toho jste hovořil o zátěžových testů. Mělo by se to týkat celého řetězce od transportu přes obohacování až po eh, samotnou eh, reakci v elektrárně. Já si myslím, že eh, zátěžovému textu musíme podrobit celý řetězec, tak abychom zjistili s tím spojená rizika. A další eh, palivové eh, tyče s plutoniem. Co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji, Barbara de Bruyn. Děkuji. Pane komisaři, vy jste zrovna dnes měl říct, že Evropa možná bude muset přemýšlet o nejaderné budoucnosti do jaké míry je to váš skutečný názor na věc a e, do jaké míry na to máme začít pracovat e, s ohledem na ty zátěžové testy, jak ty testy budou prováděny, e, například jak přemýšlet o tom, jak je provést v souvislosti s několika různými druhy ohrožení, například tsunami dohromady se zemětřesením a podobně. A co se stane, když eh, tento, když to selže a chceme kvůli tomuto vytvořit moratorium? Prozatím v Evropské unii, dokud nebudou vypracovány parametry pro zátěžové testy a dokud nebudou provedeny? Děkuji. Pan, pan Rossi. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaši přítomnost a za upřímnost. Řekli jste, že situace je mimo kontrolu a doufáme, že se bude dát předejít těm největším možným eh, újmám a já se chci zeptat, eh, jak podle vás a podle komise by se dala změnit energetická politika EU a zda eh, se lze zabývat změnou dohody nebo ty smlouvy Euratom. Ohledně zátěžových testů chcete, aby byly provedeny i v našich přátel, z přátelných zemích a máte za to, že komise by měla vy, vyžádat si od členských států, aby nejednali pod vlivem emocí a s horkou hlavou, ale aby nejdříve se informovali členské státy u expertů, zda například určitá rizika se týkají jen starých jaderných elektráren, anebo i těch, které jsou úplně nové. A té poslední eh, generace a jaký to bude mít eh, dopad na ceny energii. Pan Zebe. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přijel a za to, že jste tak velmi rychle reagoval je důležité, abychom měli dlouhodobou politiku. My nyní eh, odnímáte tlak z toho kotle, který je přetlakován, ale e, my si musíme klást dlouhodobé cíle a musíme e, ty důsledky a výsledky e, zátěžových testů učinit závaznými. Další otázka, jak můžeme europeizovat standardy, je skutečností, že jaderné elektrárny často leží na státních hranicích a že daný členský stát, eh, který leží za hranicemi, nemá možnost to ovlivnit. Za třetí, plánujete nějaké směrnice, které by eh, upravovaly eh, efektivní využití prostředků v oblasti jaderné energie? Děkuji. Äh, Nyní Matias Krote, prosím. Vielen Dank äh, für das Beherz. Děkuji za tento zásah, za to, co jste řekl. Ukázal jste, že Evropská komise je akceschopná, za to děkujeme. Zbytkové riziko zůstává a z hlediska pravděpodobnosti se dá vypočítat, kdy ten případ nastane i když si to nepřejeme, a bohužel v Japonsku se to stalo, a neštěstí je vždycky řetězec mnoha špatných věcí. Nedá se to předpovědět. Je jasné, že potřebujeme jinou technologii a já se ptám na obnovitelné energie. Dává to smysl, je to rozumné, lze to zvládnout rychle, abychom masivně rozšířili použití eh, obnovitelných zdrojů a jak to souvisí se sítěmi, jak uspořádat sítě tak, aby bylo možné toto napájet. Gabriela Gardini. Sì, grazie, due Allora... Děkuji, mám dvě věci. Obdrželi jsme sdělení o civilní ochraně. Jako zpravodajka jsem si myslela, že bychom jaksi měli zdůraznit a rozšířit některé kapitoly a, kapitoly a odstavce právě ohledně mechanismu eh, evropské civilní ochrany, například eh, předvést nějaké simulace, fungování informačních systémů, cvičení, ale na něco jsem se vás chtěla zeptat. Slyšeli jsme o tom moratoriu a úniku od nukleární energie. Dnes víme, že z 30% Evropa závisí na jaderné energii a také agentura pro jadernou energii nám říká, že roku 2050 budeme potřebovat tento mix mezi obnovitelnými, jadernými a dalšími zdroji. Podle vás by bylo možné dosáhnout cílů snižování CO2 a e, zvyšování e, energetické účinnosti bez jádra? do roku 2020. My question is very close to that of Ms. Zardini. Já jsem velice blízko tomu, co říkala paní Zardini Vy jste řekl, pane komisaři, že eh, v Japonsku se to děje tedy opravdu veliká, eh, veliké neštěstí. Eh, v jaderné energetice, když dojde k neštěstí, tak má přeshraniční dopad, alespoň na generaci. My chceme do roku 2050 budovat nízkouhlíkovou eh, energii a mm, tento mix obsahuje jádro. Má komise nějaké plány, jak eh, dosahovat těchto cílů do roku 2050 bez jádra? A nebo chce komise vypracovat takovéto plány po nehodě, eh, k níž došlo v Japonsku? Corinne Lepage. Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, především vám děkuji za to, jak eh, rychle eh, jste reagoval. Jaderná nehoda je, human, je katastrofa jak pro lidi, je to sanitární katastrofa, je eh, to ekonomická katastrofa. A všichni víme, kolik by stálo opustit jádro. Eh, jedna věc je jistá. To, co se děje v Japonsku, znamená, že musíme revidovat naše pravidla, eh, potřebujeme eh, revidovat modality působení, a fungování a také využívání jaderné energie. A také, vzhledem k tomu, co už hovořil mm, pan předseda, můžeme také pokračovat eh, s tím, eh, co nám stanoví eh, smlouva o Euratomu, nebo bude zapotřebí toto změnit, protože bude zapotřebí změnit jak pravidla, tak způsoby řízení. Děkuji. Pan Prilio. Pan Rodriguez. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Děkuji vám za včerejší i dnešní slova, protože v takovýchto chvílích je třeba být obezřetní neprobouzet eh, eh, nějakou, nějaký hm, psychický, eh, psychickou hruzu, ale doufáme, že tím, jak bude chladnout reaktor, že nebude ochlazovat se i zájem o tuto tématiku a že naopak bude vedena další diskuze. A ptám se vás, zda nadešel okamžik, kdy bychom měli diskutovat o politice Eh, ekonomické a dalších politikách bez jaderné energetiky a za to bude možné. Děkuji, pane Ottinger. Eh, všichni eh, jsme zhrozeni katastrofickými událostmi v Japonsku. Pane Otengere, vy jste říkal, že využíváte slov tedy evropských smluv abyste tím eh, omluvil minimální reakci eh, komise. A já opravdu neskl nes, sdílím vaši analýzu ohledně toho, co má dělat Evropská unie a ohledně odchodu od jádra nebo odklonu od jádra, protože si myslím, že to opravdu překračuje jenom vnitrostátní, ehm, vnitrostátní eh, kompetence. My například máme francouzské Eh, francouzské jaderné elektrárny, které jsou v seismické zóně, které například ve Velkém Horku nemohla jedna z nich fungovat po několik dní. A je tedy třeba, abychom eh, to chápali jako evropské riziko, protože závisí na směru větru, který může táhnout zrovna v ty dny. Můj dotaz, pokud mohu. Říkáte, že nemáte pravomoc. Komise může iniciovat změnu eh, legislativy. Komise má právo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 Nemyslíte si, že by to měla být zvláštní daň z jaderné energie? Eh, uhelné elektrárny teď musí nakupovat povolenky na emise. Eh, neměla by to být nějaká zvláštní daň na eh, energii z jaderných elektrárn, abychom mohli takto financovat obnovitelné zdroje. Kristina Gutierrez. Děkuji, pane předsedo. Včera a dnes jsem postrádala pochopení pro ten obrovský problém Japonska. Jde o to, abychom měli aktuální informace průběžně o tom, co se v Japonsku děje, protože tato katastrofa překračuje naši představivost. Je to taková nehoda, která v podstatě vyřadila a zničila chladící systém reaktorů. Musíme tedy rozlišovat mezi typem nehody, typem reaktorů a typem lokality, protože tím, že je to v seismicky aktivní oblasti, tak by se tam vůbec žádné takovéto elektrárny stavět neměly. Existují studie, které to dokládají. V Evropě to tak zlé není. Ale co mě zneklidňuje, je skutečnost, že to téma se teď redukuje na některé aspekty. Tak to ale není. Je to velmi technologicky komplikované. A ještě dotaz. Ještě dotaz. Greta, reakce. je daug sumaišties, daug įtam. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaši rychlou reakci, pane komisaři, ale myslím si, že jaderné energii se prostě ne vyhneme, bez ní se neobejdeme, s tím bychom se měli vypořádat. A chci upozornit na to, že Bělorusko teď eh, připravuje plány, že by na hranici s Litvou postavilo eh, atomovou elektrárnu, Rusko také, je to oblast Kaliningradu a běloruský prezident Lukašenko už prohlásil, že s Ruskem se má podepsat příslušná dohoda a že Rusko poskytne úvěr. A tak, aby Bělorusko mohlo tento projekt zrealizovat, ty konzultace se sousedními zeměmi neprobíhají tak, jak by správně měly, i když Bělorusko tvrdí, že tomu tak není. Sousední země prostě nejsou vyslyšeny, jejich dotazy nejsou zodpovězeny, sekretariát nereaguje. Merkis. Děkuji, pane předsedo a pane komisaři, za to, že jste přišel. Děkuji také za včerejšek. Jednal jste velmi rychle společně s ministry. Jaké jsou vaše konkrétní plány na změnu energetické politiky? Je tu celá řada jaderných elektráren, které jsou odstavené, to je dobré, ale Evropa má studené zimy a e, to znamená, že potřebuje energii a já si myslím, že to bude stále obtížnější. Otázkou je, jak dokážeme rozpohybovat energetickou politiku, protože bez ropy, plynu a dalších se neobejdeme. Poslední otázka. Pan Brandy. Děkuji, pane předsedo. Už desetiletí nemáme v Evropě žádnou energii. Postupuje se velmi opatrně v této věci, takže se ptám vás i pana komisaře, proč došlo k té katastrofě v Japonsku. Východiskem bylo zemětřesení. To v Evropě asi nehrozí, ale já si myslím, proč reagujete takto rychle. Mě to překvapuje. Chcete dělat eh, zátěžové testy. Příští týden už to má být na pořadu rady. Já bych spíš čekal, že budete jednat o problému Libie a řešit ho. Ledaže byste měli informace v tom smyslu, že jaderné elektrárny v Evropě jsou méně bezpečné, než jak se tvrdilo. Odkud tento pocit naléhavosti? Děkuji. To bylo úžasné. A nyní má pan komisař 5-6 minut na to, aby odpověděl. Die Dringlichkeit ergibt sich, glaube ich, aus já si myslím, že ta rychlost eh, vyplývá ze závažnosti eh, katastrofy v Japonsku. Představte si, že eh, bych šlo o nějakou nehodu při lyžování a já bych řekl, že přijdu v květnu. Já se velmi divím, že mi vyčítáte, že dneska ve středu po pěti dnech jsem již aktivní. Já mám pocit, že to je velmi zajímavá a podivná představa eh, zodpovědnosti v politice. A proto bych byl rád, kdybychom během příštích týdnů velmi podrobně, důkladně a rychle vytvořili podmínky pro evropské právo a pro evropskou eh, energetickou politiku, tak abychom z toho mohli vyvodit důsledky. Co, eh, o co mi jde? Za prvé, eh, máme tady Lisabonskou smlouvu, která byla uvedena v platnost silným ano já si nemyslím, že zítra ve členských státech dojde k tomu, že budeme tuto smlouvu novelizovat. To nebude možné ve členských státech prosadit. To znamená, že já se v tuto chvíli soustředím na to, abych využil ty kompetence, které v tuto chvíli mám. Ty kompetence vyplývají ze e, smlouvy Euratom, která skutečně, to máte pravdu, pane předsedo, e, je, e, mu, musí být aktualizována. E, já e, se tady k tomu vrátím, protože smlouva Euratom již neodpovídá, mu, neodpovídá všeobecnému e, konceptu bezpečnosti a je na čase e, tu smlouvu aktualizovat, protože je velmi stará. Za, druhá, za druhé, já se budu snažit využít článek 194, což je hlavní právní základ pro naši, naše kompetence v tomto, na tomto poli. Během eh, posledních 15 let se nám nepodařilo prosadit společný trh pro eh, energie a já si myslím, že tady tedy eh, musíme dbát na to, aby se tak stalo během příštích 4 let za podpory členských států. Ale vyčkejme, vyčkejme, my nebudeme nacházet pouze přátelé ve členských státech, když eh, budeme napadat porušení smluv, eh, protože eh, to odpovídá zájmům v některých členských státech. Nebudu se tomu blíže věnovat. Některé energetické společnosti jsou mm, vhodným nástrojem pro některé státní politiky. Je to ještě důležitější než vlastní policie. Já bych vám mohl jmenovat některá hlavní města z východu na západ, malá i velká, které budou tady muset změnit svoje smýšlení, tak aby tady nevládly monopoly, kartely a e, nižší ceny. My potřebujeme trh, soutěž, transparentnost a bezpečnost. To musí být naše hlavní priority. Předsedovi vašeho parlamentu jsem řekl, že se domnívám, že zhruba na konci tohoto legislativního období parlamentu a komise musíme vědět, jak eh, bude Lisabonská smlouva eh, naplněna životem a eh, že zároveň musíme jednat o rozšíření, rozšíření evropských kompetencí. Jednu zodpovědnost, jednu kompetenci v tuto chvíli nemáme. členové konventu to takto chtěli. Energetický mix je i nadále v kompetenci členských států. O tom se, řeši, to, o tom se jednalo, to se řešilo. Eh, řešilo se o tom tady v Bruselu. Energetický mix není v kompetenci parlamentu, rady a komise proto já musím jednat s Rakouskem a Francí. Rakousko je takřka bez jaderné e- energie, 7% ve vašem energetickém mixu v oblasti e, výroby e, elektrické energie jsou dováženy ze sousedních zemí, z jejich jaderných elektráren. Temelín. Temelín právě proto leží velmi blízko u vašich hranic, tak abyste mohli tu energii rychle dovést. A Eh, vy tedy eh, máte velký podíl eh, vodních elektráren a můžete dovážet jadernou energii. A musím zároveň jednat s Francií. A Francie vyrábí 80 své elektrické energie v jaderných elektrárnách. Obchodní hodnota by tady, hodnota podniku by tady neměla hrát roli. Ale představme si, jak by to vypadlo v některých podnicích bez jaderné energie. Já se velmi těším na to, jak bude vypadat ta diskuze ve Francii. A také se těším na to, jak bude vypadat ta uh, diskuze v uh, Itálii. Já nemám hlasovací právo v Itálii. Vy máte hlasovací právo, to znamená, že já se velmi těším na to, jak to v Itálii dopadne. V tuto chvíli je to tak, že 30 v našem energetickém mixu představuje energie vyrobená uh, v e-, jaderných elektrárnách. V některých státech je to víc, v některých státech je to méně. Většina článe, eh, otázek, která tu dneska zazněla, musí být probrána v rámci naší cestovní mapy pro energii 2020. Jedna věc je jasná. Eh, eh, předložila to paní Kolíně Henegard s mojí pomocí. My chceme samozřejmě nízkouhlíkovou energii. Komise navrhuje, abychom v roce 2050 eh, ve členských státech vypouštěli 80 méně eh, emisí CO2. Pokud to mu má tak být, pokud toho máme dosáhnout, tak eh, musíme tomu přizpůsobit i energetiku. A já z toho vyvozuji naši cestovní mapu pro energii 2020. Žádné emise CO2, to je tedy jedna věc. Druhá věc. Jakou roli tady může sehrát jádro? Dejme tomu, že máme za sebou polovinu práce. Do roku 2050 nesmí v Evropě narůst podíl jaderné energie, její podíl musí spíše klesat. Eh, pojďme se podívat na Německo. Německo je největším národním hospodářstvím v Evropě. Je to největší energetický trh v Evropě. Odpojení sedmi nebo osmi eh, starších a menších jaderných elektráren by vešlo, vedlo k tomu, že eh, by emise CO2 a s tím právě s tím spojená tedy narostla. znamenalo by to více energie vyrobené v uhelných elektrárnách a protože e, ty elektrárny jsou e, starší, ty tepelné elektrárny, tak by to znamenalo také více emisí. Vedle krátkodobých opatření samozřejmě musíme mít i dlouhodobý pohled, to je jasné. Krátkodobá opatření se soustředí na tento rok. My bychom měli uh, stávající jaderné elektrárny vybavit tak, aby odpovídaly bezpečnostním standardům. Já vám jasně říkám, že o to musí rozhodnout experti, ale neumím si představit, že by po e, tom rozsáhlém zátěžovém testu, který, jak doufám, bude odpovídat realitě více než ten zátěžový test, kterému jsme podrobili banky v loni, že po tomto rozsáhlém zátěžovém testu všech 143 jaderných eh, elektrárn v Evropě bude mít eh, eh, pečeť kvality. To, o tom můžeme pochybovat. Samozřejmě, že jsou to i další otázky, které nás budou do budoucna zabí, za, zajímat a že budeme muset řešit i hospodárnost a tak dále. Nej, nejdůležitější věc je, jak se nám podaří odstavení chladicích systémů, tedy zabránit odstavení chladicích systémů. A dodávky elektrické energie. To, co se stalo na, Japo- na japonském ostrově, se samozřejmě nesmí opakovat, protože v Japonsku je mnohem více zemětřesení než tady v Evropě ale pokud tady vypadne dodávka elektrické energie eh, do těch ladících systémů, musíme to nějak řešit. To je to nejdůležitější měřítko, eh, kterým se bude řídit zátěžový test. Nemysleme jenom na zemětřesení, pojďme se podívat například na zřícení letadla. Namísto tsunami si umíme představit i jiný fyzikální jev nebo technickou fyzikální událost, která eh, tady bude základem toho zátěžového testu. právě to bude moje hlavní téma. Nezávisle na tom, jak eh, jednotlivé členské státy budou koncipovat svůj energetický mix, nezávisle na tom, jaké důsledky vyvodit z této události, potřebujeme velmi rychle moderní evropskou infrastrukturu, především v oblasti elektrické energie. Já bych vás rád poprosil, abyste toto učinili eh, centrem požadavků na evropské eh, úrovni, také ve vztahu k evropskému rozpočtu. Já chci, abychom tedy eh, já, já chci, abychom budoucím ener, eh, generacím odkázali kvalitní infrastrukturu v oblasti elektrické energie a plynu. Rád bych, abychom v oblasti infrastruktury v této oblasti byli na tom lépe než Eh, nebo alespoň tam, kde jsme v oblasti dálnic, eh, říční dopravy a eh, datového spojení nebo finančních produktů. Půlky prasat, opotřebené zboží a tak dále. Všude tam jsme velmi pokročili. A další věc. Další téma jsou obnovitelné energie. Těch 20 to je specifikum, které je dané. My se jako generální ředitelství budeme opět zabývat tím, jak toho dosáhnout. Někteří potřebují zelenou, někteří potřebují oranžovo-červenou. Ty kombinace jsou různé. 20% to je jedna věc, ale je jasné, že v oblasti proudu potřebuji 33 až 35 podílu obnovitelných zdrojů. Eh, dejme tomu, my už máme problém v Německu s 10% a teď, když půjde o 33%, tak to bude ještě těžší. A ten itinerář, to nepůjde jenom do roku 2050. Já si myslím, že 2030 bude daleko důležitější, protože to je základ pro investice do dalších let. A pokud v roce 2020 budeme mít 30 obnovitelných zdrojů, voda, vítr, slunce, geotermální zdroje, biomasa pro proud, pro elektřinu 33%, tak v roce 2025 a 2030 budou ty hodnoty ještě vyšší, tuším 40%. A o to jde. A tím se národní kompetence, pokud jde o energetický mix, také dostane do pozornosti. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie a příslušná čísla, jakmile dojde ke zvyšování, tak eh, se bude rozhodovat, kolik toho bude 60, 40 a jaký bude poměr čili bude nutné potom dospět ke změně Lisabonské smlouvy, která k tomu bude potřeba. Také otázka legislativní kompetence, pokud jde o techniku pro výrobu a generaci proudu. Já si myslím, že 40 OZE na to potřebujeme už evropskou síť tak, aby se obnovitelná energie dostala do souladu s zabezpečením dodávek a aby se to dalo hlavně zaplatit jako energie. Proto si myslím, že rozhodující téma v tom energetickém mixu bude naskicovat evropskou mapu tak, aby sousední státy, Norsko, další napříč celou Evropou, aby se také oblast kolem Středozemního moře dostala do situace, kdy nabídne něco Maroku a dalším zemím, tak abychom vytvořili pro plyn a prout panevropskou strukturu. A na tomto základu potom budeme stavět další otázky, ale to bude základ pro tuto politiku a bez něj se neobejdeme. Hmm, pokud jde o efektivní náklady, to je opravdu zajímavá otázka. Podle našeho soutěžního práva v Evropě máme v podstatě zákaz veřejných podpor, které by zkreslily hospodářskou soutěž. Jenže obnovitelné zdroje bez státních nebo veřejných podpor prostě nemohou být v Německu by to taky nešlo. Je to otázka eh, výkupu a výkupních cen, které jsou garantované a období, po které to je. A tak, jak eh, kolega Almunia řekl, eh, jádro bez podpor, jádro s podporou, pokud jde o skladování a mezisklady a vyhořelé palivo. Ten případ v Japonsku ukazuje, že téma jaderného odpadu, jestli byli pro nebo proti atomové energii, ale jde o to, abychom dokázali eh, vypracovat koncepci bezpečného dlouhodobého uložení tohoto paliva. Protože to bude pro budoucnost důležité, protože to dlouhodobé skladování je důležitou podmínkou. Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni. Ano, já jsem se taky divil eh, tomu, co říkali v minulých dnech. Bylo toho málo, eh, tisk o tom moc nepsal a v zásadě to spíš relativizovali ty události v Japonsku. Proto jsem už v pondělí v poledne písemně oslovil generálního ředitele, což je Japonec a odborník uznávaný a požádal jsem ho, aby svolal příslušné grémium tak, aby pro aby se Mezinárodní agentura na ty události v Japonsku v posledních týdnech podívala globálně. Další otázka Kaliningrad. Je pravdou, že máme zájem o to, aby byly použity co největší, nejvyšší bezpečnostní normy eh, a platily také pro společný region. Rusové by rádi v Kaliningradu postavili jadernou elektrárnu a prodávali energii nám, prout nám. My jsme doposud eh, zatím toto neudělali. Ale je jasné, že pokud se chceme podívat na tu otázku z hlediska výsledku, to znamená, jestli si umíme představit elektřinu z Ruska, z Kaliningradu, tak jako uhlí a plyn z Ruska, a nebo když se ruští partneři chtějí stát členy VTO, potom je to otázka toho poskytnout jim přístup do evropských sítí a pak budeme mít prostředek, jak na ně tlačit, aby používali maximální bezpečnostní normy. Dejme tomu v Litvě to jaderná elektrárna, to se týká obou států, Polska, v konkurenci, v soutěži hospodářské nebo bez ní a musíme je dotlačit k příslušným jaderným bezpečnostním standardům. A poslední bod byly daně, danění. Také tady až na pár výjimek, bohužel, platí, že Evropská unie nemá kompetenci určovat daně. My teď budeme novelizovat energetickou daň. Máme podobné financování. Němci zavedli daň z palivových článků jaderných. Otevřeně říkám, že pro financování eh, konečného uložení vyhořelých palivových článků budeme potřebovat příslušnou daň na evropské úrovni, tak abychom neskreslovali konkurenci a tak, aby to zdražení na základě těch bezpečnostních opatření od výzkumu až po konstrukci bylo možné ufinancovat. Myslím si, že tím jsem odpověděl na většinu vašich otázek a chci vám poděkovat za to, že byly věcné. Já jsem se spíš obával, že na mě budete víc tlačit, ale říkám, že pracuji intenzivně, intenzivně budeme pracovat i v budoucích týdnech a jak už jsem říkal, jsem ochoten kdykoliv s vámi jednat ještě předtím, než se dohodneme na těch normách pro ty zátěžové testy. Pane Ettinger, mnohokrát vám děkujeme. Já si myslím, že to bylo velmi produktivní a vaše pozvání rádi přijímáme. Děkujeme. plně podpořím to, že si vážíme toho, že jste zareagoval rychle, že se nemuselo čekat. Všichni jsme připraveni a zvědaví na ty zátěžové testy, rádi se zapojíme. Tady jsme to pokryli vlastně od zátěžových testů až po itinerář na rok, do roku 2050. Jsme rádi, že jste navštívil i náš výbor. Jsme rádi, že jste přišel. Rádi vás pozveme znovu. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Yeah, yeah, yeah. So, kolegyně, kolegyně, wir fahren weiter. Milí kolegové, budeme pokračovat dalším bodem, který máme na našem dnešním programu. Jedná se o informování spotřebitelů o potravinách. Pravodajkou je paní doktorka Renáte Sommer a já tady počkám ještě půl minuty, než se všichni sklidní, než se přeladí z jaderných otázek So, jetzt dürfte wieder Ruhe einkehren zur Old. Takže všichni, kdo si nepřejí se účastnit projednávání dalšího bodu, prosím, veďte své konverzace mimo sál. Děkuji. Dobře. Tím se tady dostáváme k druhému čtení. In- informování spotřebitelů o potravinách. Jak už jsem řekla, zpravodajkou je paní Renáte Zomr, která předložila eh, několik pozměňovacích návrhů a já jí předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, máte pravdu. Dostáváme se do druhého čtení nařízení Evropského parlamentu a rady o e, informacích o potravinách spotřebitelům. E, v Dubnu chceme hlasovat v, eh, v příslušném výboru ve druhém čtení, tak aby se to potom v černu dostalo na plenárku. Rada ministrů v prosinci loňského roku uzavřela uh, dohodu. Když jsem uh, viděla ten výsledek, tak jsem byla velmi zklamaná, to musím otevřeně říci. Rada ministrů, uh, mnoho detailů uh, z prvního čtení v parlamentu vůbec nezohlednila. Bylo to dáno tím, že pracovní skupina rada, rady byla pod velkým časovým tlakem. Belgické předsednictví rady trvalo na tom, že, se chce, do, že chce dospět eh, k politické dohodě již v prosinci. Následně jsem eh, hovořila se zástupci stávajícího předsednictví, tedy se zástupci Maďarska. A to mě pomohlo, abych lépe pochopila celkovou pozici rady. Před dvěma týdny jsem pozvala na tuto schůzku i e, stínové zpravodaje. Společně se stínovými zpravodaji jsme tady měli schůzku s maďarským předsednictvím, tak abychom lépe pochopili, jaká je pozice rady. A nejprve mi dovolte, abych řekla několik slov o pozici rady. Rada se totiž domnívá, že text tohoto nařízení by měl být co možná nejobecnější, tak aby e, pokryl co možná nejvíce situací v oblasti potravin proto se chce rada vyhnout specifikaci a zmiňování detailních konkrétních příkladů, například imitát síra nebo eh, detailní eh, výčet jednotlivých informací na obalech. Kromě toho má rada očividně problém s definicemi, například nemá pocit, že bychom, že bychom tedy eh, že bychom mohli eh, definovat eh, zadní stranu obalu. Obaly, tedy potraviny, které nejsou předem zabaleny, jsou již eh, ze zásady vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. To je další věc. Celkem za to ale můžeme říci, že ta pozice rady není tak úplně špatná, protože tu jsou podstatné body, které odpovídají pozici parlamentu z prvního čtení, to znamená, že některé věci, naše návrhy z prvního čtení byly zohledněny, ale stále ještě je tu celá řada návrhů, které musíme předložit. Máme tu 107 pozměňovacích návrhů, které chceme eh, předložit, nicméně to často souvisí s jazykovými otázkami, to znamená, že eh, ve skutečnosti to není eh, zas až tolik, co předkládám. Nyní mě dovolte, abych se vyjádřila k těm důležitým návrhům. Nejprve k těm definicím. Já jsem řekla, že rada vláda není schopna, nebo je, domnívá se, že není schopna eh, definovat eh, viditelnou část obalu potravin. Eh, rada ministrů zdůvodňuje tuto nemožnost definice tím, že existují produkty, které mají více stran, například obaly z tetrapaku, tam jsou dvě přední strany a kromě toho rada říká, že přední strana je v podstatě to, co se má vystavovat v obchodě na pultě. Ovšem pokud to je eh, ve eh, v regálu, v, eh, v obchodě špatně vyloženo, tak je tou přední stranou něco jiného. Takže jde o to, aby e, přední stranou toho obalu byla v každém případě ta strana, kde je označe, označena značka e, dané potraviny. Není o čitelnosti. Koncept čitelnosti jsme tedy navrhli my. Mm, Rada ministrů se k tomu přiklonila a vyzývá komisi, aby přijala další pravidla Máme tu definici čitelnosti a také je potřeba stanovit eh, příslušná kritéria. Eh, datum spotřeby, eh, jsem tedy definovala stejně jako v prvním čtení. Matení spotřebitele, to je velmi důležitý článek. Já ve svém návrhu doplňuji text rady o dvě o dva další zákazy, pokud jde o matení spotřebitelů. E, jsou to opět věci, které pocházejí z prvního čtení. Ráda bych totiž zabránila tomu, abychom mohli dělat e, reklamu tím, že budeme zdůrazňovat, že tam chybí nějaká, e, nějaká látka že tedy nesmíme dělat reklamu nějaké látce, která v tom produktu není a kromě toho nesmíme dělat reklamu tím, že je v daném výrobku snížené množství tuku nebo cukru, když zároveň eh, je eh, snížena i energetická hodnota té potraviny, protože to se rozumí samo sebou, že pokud je snížena eh, jedna hodnota, sníží se i ta druhá. Nyní k imitátům, k náhražkám. Rada tedy přijala eh, přísný koncept eh, těch náhražek, což je velký eh, pokrok, ale zároveň Rada ministrů nechce předepisovat ten název jako takový, nechce ho mm, převzít doslovně. Argument tak, že bychom mm, mohli v určité souvislosti říci, že to není imitátor, že to je inovativní produkt. V podstatě Rada ministrů s ohledem na náhražky potravin sleduje návrhy parlamentu z prvního čtení. Rada ministrů zároveň e, předepisuje jasné označení těch e, ingrediencí, které jsou e, v tom produktu nebo v tom výrobku používány normálně. To znamená, že již touto formulací se zamezuje matení spotřebitelů. Kromě toho tedy navrhuji, aby toto bylo označeno na mm, přední straně obalu eh, hned vedle značky mm, výrobku eh, písmem o velikosti 3 mm. Dále navrhuji, eh, aby, byla zmíněna, aby byl zmíněn den zamražení, zmražení a doporučuji, abychom převzali návrh Rady ministrů, pokud jde o velikost písma. Já vím, že je to technická záležitost, ale chceme tady zohlednit další eh, aspekty, pokud jde o čitelnost. Stejně tak jako v prvním čtení navrhuji, aby alkoholické nápoje nebyly součástí eh, oblasti působnosti tohoto nařízení. Otázka ovšem zní, že alkoholické nápoje nejsou přesně eh, definovány. Mm, jsou to mm, také míchané nápoje, které se skládají z alkoholických a nealkoholických nápojů. To jsou ty nápoje zvané alkopops. To znamená, že eh, eh, komise a rada Eh, chce pod tímto pojmem chápat pouze míchané nápoje, ve kterých jsou obsaženy eh, lihoviny. Proto tedy navrhuji mm, komisi, aby to nebylo zařazeno do oblasti působnosti tohoto nařízení. Eh, deklarace nutričních hodnot, to je nepochybně věc, kterou se budeme spolu s Radou ministrů dále zabývat. Rada ministrů souhlasí s tím, aby nutriční hodnoty byly na obale eh, popsány v tabulce. Eh, otázka eh, zní, jestli budou zmiňovány gramy nebo mililitry. My jsme mm, požadovali, aby energetická hodnota již nebyla zmiňována v kilojoulech, ale pouze v kaloriích. Komise řekla, že podle kolixu alimentáriu to není možné, že tady musí být údaj jak v kaloriích, tak v kilojoulech. Nicméně já navrhuji, abychom přesto Eh, tedy povinně označovali na prvním místě kalorie, eh, tučně a hned zatím v závorce eh, jednoduchým písmem džauly. A kromě toho tedy navrhuji, aby kalorická hodnota byla na přední straně zmíněna v podíle na 100 gramů nebo 100 ml. A to povinně to tedy převezmu z toho návrhu z prvního čtení. Podle mého názoru je to totiž možné i z právního hlediska, pokud eh, zohledníme ustanovení kodexu alimentáriu. Eh, už jsem řekla, že komise se domnívá, že výrobky, které e, nejsou předem zabalené, by neměly být e, v oblasti působnosti tohoto e, nařízení. Já si myslím, že to bychom měli ještě jednou zdůraznit. A kromě toho bych ráda řekla, že velmi malé podniky také nebudou spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, že budou tedy z oblasti působnosti a z povinného označování potravin podle tohoto nařízení vyňaty. To se týká například eh, čokoládových figurek Mikuláše. Označení původu. Já zastávám eh, názor, že se tady objevují velmi, velmi sporné protekcionistické tendence ze strany některých států a mě velmi zaráží, že eh, některé členské státy se smíří s omezením společného trhu. Například v Itálii se objevuje snaha předepisovat národní původ na eh, výrobci, což by odporovalo evropské legislativě. Já si myslím, že to v žádném případě nebude možné. Já jsem vždycky zastávala názor, že dříve než tedy eh, zavedeme povinné označování původu u dalších výrobků, protože některé už povinné je, takže eh, musíme provést odhad dopadů, analýzu dopadů, protože komise při svých legislativních návrzích musí provádět analýzu dopadů a přiměřenosti. Zároveň tedy eh, Rada ministrů navrhuje, aby se označoval původ u masa, ale eh, jinak eh, se to tady musí i nadále řídit sektorálními pravidly, tedy pravidly platnými pro jednotlivá odvětví. Dále je to otázka označování masa a zpracovávaných produktů bez hodnocení dopadu. To musíme odmítnout a tady i Rada ministrů takovéto hodnocení dopadu požaduje. V zásadě a to na závěr Rada ministrů odmítá povinné značení na přední straně obalu umožňuje ale dobrovolné zopakování nutričních hodnot na jiném místě obalu, eh, v rámečku třeba a proto navrhuji, aby se značil energetický obsah kilokaloriích na 100 gramů nebo na 100 ml jako kompromisní návrh a myslím si, že rada se s tím jednoho dne smíří. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji Renátě Samr za tuto prezentaci pozměňovacích návrhů k druhému čtení. V mnoha bodech, jak se zdá, je soulad, je schodný náš postoj z prvního čtení a společné stanovisko rady, ale stále ještě zbývá celá řada témat, která se teď proberou. Já mám dlouhý seznam řečníků přihlášených a, a Gladys Wilmot je první. Thanks very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Především si poděkovat paní Sumr za e, pozvání společně s měrským předsednictvím. To bylo opravdu velice užitečné. Ještě jednou děkuji. A Podařilo se nám z té pozice rady najít hodně pozitivních věcí. Stanovisko parlamentu bylo opravdu, opravdu jasné. Byla tu spousta dalších věcí, kde já mám problémy, ale ty hlavní, na které se chci soustředit, jsou je ta přední strana balení. Stanovisko parlamentu bylo značně jasné, že chceme eh, hlavní vyživové eh, nebo nutriční eh, údaje mít na té hlavní první straně. A ta otázka té strany, která je čelní, že, která je čelní, tak to je opravdu e, směšné. My chceme pět klíčových nutričních údajů, jako jsou e, kalorie, soli, cukry, e, tuky a saturované tuky. A to musí být na čelní straně balení, aby lidé okamžitě dokázali identifikovat tyto vyživové látky. A aby poznali, kolik jich je v daném zboží. Druhou základní věcí pro mě je země původu. Potěšilo mě, že rada souhlasila s tím, že se bude takto etiketovat veškeré maso a ryby. Opět parlament o tom hovořil velice jasně a jsem zklamaná, že, že eh, toho, jak to má vypadat u zpracovaného masa a ryb, protože ne, Nevím, proč by to nemohlo fungovat o výrobků eh, z masa a ryb, když to jde u normálních surovin maso a ryb. Aby bylo, aby bylo jasné, když si koupím tedy eh, sendvič ve Velké Británii, abych, abych tam věděla, že to kuře pochází z Tajska. Jedná se také o blaho zvířat a o to, o to, jak daleko vlastně za vámi musí to jídlo putovat. A z spotřebitelé chtějí vědět, odkud pochází eh, suroviny obsažené ve zpracovaných už eh, potradarských výrobcích. Eh, další věci jsou transfery. Velice, velice mě zklamalo, že stanovisko rady je, že transfery by měly být dobrovolné. Víme, že se tu jedná o různé nemoci nebo ohrožení, ohrožení plodnosti. Jak ten celý systém má fungovat? Protože když budete mít dvě, eh, když budete mít eh, transmastné kyseliny, ehm, tak eh, pro pro spotřebitele, který se podívá na balení a nenajde tam žádné informace o transmastných kyselinách, tak si bude myslet, že tam nejsou transmastné kyseliny, takže to je velice zavádějící. A proto já jsem proto, aby tedy transmastné kyseliny byly označovány, ne aby to bylo dobrovolné a musí být jasně označeno na produktu, že transmasné kyseliny jsou obsaženy anebo nejsou obsaženy. A my diskutujeme nyní eh, stanovisko parlamentu. Tento legislativní akt Eh, má sloužit pro informace spotřebitelům. A já to tady opakuji celou dobu. Pokud to myslíme vážně a chceme dát spotřebitelům ty informace, které potřebují, aby se mohli eh, svobodně vybrat eh, pro své, vyvolit si pro své zdraví a pro zdraví svých rodin, taky musíme poskytnout jasné etikety. Prosím, přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o té čelní straně, přemýšlejte o transmastných kyselinách. A je třeba, abychom toto dostali do znění. Děkuji, Klonis. Kamil Gebrandy. Voorzitter. Um... Děkuji, pane předsedo. Vrátím se zpět k prvnímu čtení, kde jsme byli zakopáni ve svých pozicích a uh, Ukazuje se, že rada odvedla dobrou práci. Je tu celá řada kompromisních návrhů, které my jako parlament jsme nebyli schopni dosáhnout. Takže za to chci radě skutečně velmi poděkovat. Nicméně to neznamená, že souhlasíme s tím, co rada předkládá, ale alespoň je to taková pomůcka a uh, když budu souhlasit se dvěma aspekty ze tří, tak eh, si myslím, že jsme se velmi přiblížili. Krátce se řeknu, že souhlasím s kolegyní Vilmot, pokud jde o transmastné kyseliny, transmastné tuky protože ty je třeba povinně značit. K tomu bude pozměňovací návrh. Souhlasím také s paní Zomr a s paní Vilmot, pokud jde o přední stranu toho obalu. Je jasné, že eh, každý obal má přední stranu a nesouhlasím s tím, když rada říká, že v některých eh, případech eh, to není tak jednoznačné. Jako liberálové si myslíme, že se budeme muset vrátit ke stanovisku parlamentu z prvního čtení. Tam máme ty, těch pět důležitých hodnot, nejen ty, jak uváděla zpravodajka. A pak, pane předsedo, pokud jde o zemi původu, určitě vás nepřekvapí, že nepůjdu až tak daleko jako paní Vilmot. My jako liberálové si myslíme, že máme eh, jednotný trh, vnitřní trh. Dříve byly důvody pro to, aby se u hovězího označovala země původu. Ty důvody byly velmi vážné. Teď ale není důvod, abychom toto dělali a zaváděli to také u jiných druhů masa. Může to být na dobrovolné bázi ze strany trhu, pokud budou firmy toho názoru, že tím zákazníky přilákají, když to bude maso z Velké Británie nebo z Belgie. Proč ne? Ale to neznamená, že bychom teď to zvládli, protože eh, my jako liberálové jsme ochotni se souhlasit se stanoviskem rady, ale pro druhé čtení budeme potřebovat velkou většinu. Mám ještě celou řadu drobných bodů, ale ty nechám stranou a uvedu jenom poslední velký bod, který se týká eh, doporučené denní dávky. Myslím, že tady mezi námi nenajdeme velkou podporu pro toto, ale chci se o to ještě pokusit. Spotřebitel. Co si vezme ze sdělení, že tam je tolik a tolik procent soli? 3 gramy soli. Co mu to řekne, když neví, jaká je doporučená denní dávka soli? Byly tam návrhy v prvním čtení, eh, ten systém toho semaforu, eh, barevný, což je pro spotřebitele relativně srozumitelné. Nevím, jak spotřebitel pouze na základě udání gramáže posoudí, jestli je to zdravé nebo ne. Myslím si, že ten systém, kde je uvedeno, kolik gramů eh, je, se doporučuje pro jako denní dávka, je důležitý údaj pro spotřebitele, aby pochopil, jestli má nebo nemá jíst tu potravinu. Ještě jednou opakuji, že k tomu podám pozměňovací návrh a doufám, že kolegové z ostatních frakcí si to ještě promyslí. Takže tolik eh, zatím k tomu a doufám, že dojdeme k stanovisku. Děkuji, Marit McGuinness. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za prezentaci. Souhlasím se slovy předřečníků ohledně té čelní strany balení. E, možná, že lidé z rady nechodí nakupovat, protože my, kdo chodíme nakupovat, víme, že čelní stranu balení lze poměrně snadno najít a že tedy informace by na této straně měla být. A proto se chceme držet našeho původního stanoviska. Co se týče země původu, už to máme pro hovězí, ale z jiného důvodu. A proto myslím, že je tu zájem spotřebitelů na tom vědět, odkud pocházejí výrobky. Hovoří se zde o e, obecných e, obavách nebo zájmech týkající se zpracovaných výrobků už. A proto potřebujeme další diskuzi, kterou prohloubíme ještě jednotlivé detaily. Pak je tu ještě jedno konkrétní téma, které se týká rozmrazení. Možná e, paní zpravodajka by nám mohla k tomu něco říct, protože možná by na produktu mělo být napsáno, že byl rozmražen, tedy že už byl předtím e, eh, zmražen. Možná to je e, důležité pro některé členské státy, e, protože to může mít implikace, takže e, je to také důležitá věc pro informace spotřebitelům. Doufám, že to bude snadné druhé čtení, které nás bude čekat, ale pravděpodobně bude muset vyřešit ještě tento bod. Děkuji. Pasekut. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že pan Karlo Šleter musel odejít, takže já teď promluvím eh, jeho jménem. Myslím, že druhé čtení, alespoň ze strany parlamentu, bude snad snadnější, abychom se shodli o těch nejzákladnějších otázkách, ale člověk nikdy neví. Dívejme se na to pozitivně. Ty tři hlavní věci, které jako zelení máme na, na stole – o tom hovořila paní Vilmat a pan Gabaldy také, tak se zdá, že se tedy blížíme k, k podobným stanoviskům pro zelené. Důležité je povinné značení na čelní straně balení. A očekávám, že parlament zde bude velice eh, silný. Pak je to povinné značení transmastných kyselin. Mělo by být povinné a já mohu říci, že jako zelení v Evropském parlamentu opravdu to budeme silně prosazovat. Za třetí země původu. Tam možná s liberály budeme potřebovat ještě trochu diskutovat, ale v závěru si myslím, že když se parlament dohodl, že je to pro nás důležité, jako pro parlament, tak to tam můžeme mít. Hovoříme o zpracovaných potravinách, o tom, kde bylo zvíře tedy eh, chováno eh, a kde bylo eh, poraženo. A tato místa je třeba tedy označit původ, chov a porážku. A doufám, že budeme mít jako parlament silné stanovisko pro druhé čtení. Děkuji. Mario Pirillo. Děkuji, pane předsedo. Mám tři drobná upřesnění u některých pozměňovacích návrhů kolegy Somerové. Co se týče pozměňovacího návrhu 15 a 70. Myslím, že se vztahují k nutričním informacím na 100 gramů nebo 100 ml eh, produktu. Jsem přesvědčen, že tak, jak je to teď napsáno, si eh, takto mateme eh, spotřebitelé. Když se jedná o 100 mm, gramové nebo 100 ml balení, je to v pořádku. Zatímco, pokud ten, to balení bude obsahovat například porce, tak eh, si myslím, že to nebude v pořádku. Uvedu příklad. Například balení krekrů. V jednom pytlík, teda v jednom balení máte několik pytlíčků, monoporcí. A pak je třeba uvést nutriční informace i na jednotlivé porce, na, ty, na to drobná balení. A to platí tedy pro eh, všechna, všechny produkty, které mají nějaké jednotlivé balení. Můžete mi prosím také vysvětlit eh, smysl pozměňovacího návrhu 19? V něm uvádíte, že výrobky, které nejsou předem baleny, ale jsou e, prodávány jako nebalené v osobním kontaktu, e, mohou obsahovat e, alergické látky nebo alergenní látky a proto je třeba toto verbálně klientovi sdělit v okamžiku prodeje. Můžete mi vysvětlit smysl tohoto pozměňovacího návrhu? Nebylo by snad lepší zavést jakousi, eh, jakýsi odkaz eh, zdravotnický. A potom 23, kde se, mm, kde se eh, v bodu, k bodu 20 nezahrnují potraviny, které jsou baleny přímo v místě prodeje. Tedy nevztahuje se to k produktům, které jsou zabaleny v obchodu v nepřítomnosti Eh, spotřebitele. I tyto produkty musí obsahovat etiketu o, s patřičnými informacemi, protože jinak eh, bychom minuli cíl, který jsme si stanovili, to je ochrana spotřebitele při každé příležitosti. Corinne Lepage. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Somer za její zprávu, budu velice stručná, tedy nebudu hovořit úplně o všem. Co se týče těch nutričních informací, informace o energetické hodnotě a těch čtyři, čtyřech eh, nutričních prvcích, podle mne musí být na čelní straně balení a vstaženy ke 100 ml nebo 100 eh, eh, gramům. Podle mne to, co říká rada, není správné, musíme se řídit naším stanoviskem. A těch pět základních informací musí být na čelní straně, aby lidé věděli hned, co vlastně kupují. Ohledně eh, transmasných kyselin také tam chci mít pozměňovací návrh eh, ohledně povinnosti. Eh, vztahuji se k tomu, co bylo řečeno za prvního čtení a chci to uchovat. Co se týče změnění země původu, společné stanovisko rady není úplně zavržení hodné. Je to určitým způsobem první krok, krok, ale měli bychom posílit pravidla a proto chci podpořit to, co říkali někteří kolegové, že je třeba eh, značit země původu nebo eh, region původu u těch eh, zpracovaných potravinářských produktů. Pak tu jsou návrhy paní Parvanové a dalších. My chceme minimálně u produktů, které obsahují aspartam, aby bylo značeno, že obsahují a aspartam, který je zdrojem fenylalaninu a e, tážu se, zda by tam neměla být ještě navíc doporučení pro těhotné ženy. E, potom ještě další dodatečná, e, dodatečná informace. Komise by měla předložit zprávu o provádění v členských státech. To si myslím, že by trvalo moc dlouho. Já bych to chtěla zkrátit tak na tři roky. A myslím, že zde bude celá řada ještě dalších návrhů. Merci, Madame Lepage. Maintenant... Děkuji, paní Lepáš. Jako další. Rosy. Musím se zvyknout na to, že je koordinátor. Certo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Paní zpravodajka hovořila o Itálii, že Itálie si přeje příliš mnoho označení eh, zemí původu. No, vy sama víte, že když taková země jako Itálie, která má typické, typické výrobky, ať už jsou třeba slané, mastné eh, nebo tučné, ať to jsou salámy a nebo nějaké sladkosti, eh, tak tam se hovořilo tehdy o tom semaforu, který by vycházel z článku 34, a nebo že by se mohly označit eh, různé informace o, mm, o produktech, eh, buď na základě tedy porcí, nebo na základě hmotnosti. Například eh, je třeba označit, zda si dáte 100 gramů nutely nebo 100 gramů oleje, ale že kdybychom to napsali, tak by, kolik je to tedy 100 gramů nutely, takže bychom tím vyděsili spotřebitele. To je jako, jako bychom na eh, oblečení napsali ze předu z čelní strany, eh, kolik stojí. To bychom to oblečení zničili. Ale pokud na to balení eh, potravinářského výrobku napíšeme, z čeho se skládá, tak taky zničíme to balení. Pokud si člověk chce přečíst informace, tak mohou být vzadu. A potom, až se to dozví tedy na ty jednotlivé porce a ne na, na gramy další zajímavá nebo zvláštní věc je, jsou pozměňovací návrhy 23 a potom e, ta věc, která se týká alergenních látek. Protože to jsou zvláštní pozměňovací návrhy. A já tady souhlasím s tím, co říkal už e, kolega Pirillo, protože se zdá, že právě něco takového navrhoval jeden velký distribuční řetězec. A to je opravdu zvláštní věc, protože se zdá, že toto jde ve prospěch těch velkých distribučních e, firm, protože tyhle ty firmy si eh, nakoupí obrovské množství nějakého produktu a pak si ho sami nabalí. A tímto způsobem by nemuseli dávat etiketu na ty své eh, produkty, nebo ty, ty produkty, které sami si balí. A to tež u stejné typologie produktů, která eh, je takto prodávána velkými potravinářskými řetězci nebo prodejními řetězci, tak by tam nemusely být ani alergeny ale prosím vás, ani McDonald už neříká eh, svým eh, klientům, kde jsou jaké alergeny. Mají seznam. Ale pro zpravodajku eh, velké distribuční řetězce si mohou nabalit, co potřebují, nemusí tam dávat žádnou etiketu a nemusí tam psát ani alergeny. A ještě k tomu podle zpravodajky škodí, když se napíše, z které země ten produkt pochází. A Nemůžeme si myslet například, eh, že eh, budeme eh, že budeme psát něco o, o velikosti písmen, velikosti fontů, to přece ne, můžeme nechat rozhodnout komisi. A nebo například, když máme 80 cm čtverečních, tak tam stačí, když bude odpovídajícím způsobem, odpovídající velikosti ten nápis daný. Stačí jen to, když eh, spotřebitele řekneme, co jí, eh, co to pro něj znamená a odkud to je a z čeho se to skládá. Pak tu jsou takové absurdní věci jako e, obsah látek na 100 gramů nebo mililitrů. Má to být podle porcí, podle nás. Nemůžeme si myslet, že bychom mohli psát datum zmrazení výrobku, pokud tento produkt je smíšený. Například existují firmy, které vyrábějí rybí polévku anebo různé produkty, eh, které obsahují 15 nebo 20 různých eh, surovin. Jak mají napsat například 15 nebo 20 různých dat u jednotlivých surovin, protože byly zmraženy v jiný okamžik? protože tam mohou být ryby, které jsou různé. Jedna ryba byla zmražena v jedno datum a druhá v jiné. A e, u zeleniny platí to tež. Je třeba označit lhůtu, do které lze něco požívat. Tím toto uzavřu. E, je mi to líto, protože podle mne tento text e, ukazuje, že může dojít e, k ohrožení té kvality, která zde byla v prvním čtení, že může být horší, než bylo v prvním čtení pokud, pokud se zhorší ten text, tak budeme hlasovat proti. Merci, uh, Rossi. Děkuji vám, pane Rossi. Frederick Lees. Merci, madame la présidente. Je vais être bref. Děkuji, bude to stručné. Mnoho věcí bylo řečeno, paní předsedající. Já bych nebyla tak přísná jako kolega Rossi. Eh, Děkuji paní Somer, které se podařilo dosáhnout mnoha věcí samozřejmě eh, že musíme mm, zvažovat to, jak se budeme rozhodnout, protože jsme byli velice ambiciozní v prvním čtení, nebyli jsme pokaždé příliš konzistentní, eh, to je pravda, to je třeba říci, nicméně byli jsme ambiciozní. A pak tu máme společné stanovisko rady, kde globálně můžeme říci, že je také kvalitní, eh, třeba, že je velmi obecné. O tom už hovořila paní zpravodajka. Jeden z příkladů ohledně společného stanoviska, které jsme obdrželi, je ta, ta zmínka o zemi původu. Ano, já pod, podporuji text rady. Je důležité, abychom umožnili u určitých kategorií eh, výrobků eh, takovouto etiketáž Eh, aby tam byly například eh, označené složky výrobku, aby to bylo například u, u eh, mléka, ale myslím, že i čerstvé ovoce by to mělo mít a další prvky to spotřebitele zajímá. A je to také dobrý prostředek toho, jak podporovat kvalitní regionální výrobky, regionální produkci v Evropské unii. A každý produkt mm, může takto fungovat na trhu a bude dobré, aby spotřebitel eh, mohl rozlišovat mezi, eh, mezi rajčaty, například eh, rajčaty od někoho ze Saveru a dobrými, kvalitními, krásnými rajčaty z Itálie. Už v roce 2006 začala komise zabývat různými označováními nutričních hodnot. Většina poslanců se k tomu vyjadřovala. Já si myslím, že rada, eh, rada k tomuto ne, nepřistoupila. Myslím, že minimálně musíme požadovat eh, umělé, eh, umělé tuky. A potom tu jsou totiž některé transmasné kyseliny, které jsou přirozeně obsaženy například v některých druhech, druzích masu, masa, takže bychom neměli působit zmatek v našem pozměňovacím návrhu 144 z prvního čtení to tam to tak bylo a proto bychom možná mohli nějak spojit ta dvě znění, abychom dostali z toho dobrý text. A, a také e, co to vztahuje tedy k tomu původu daných surovin. Možná, že jsem špatně pochopila z vysvětlení zpravodajky jednu věc, ale přebrala mi tu jedna věc zásadní. E, ona hovořila o tom, co má Eh, že na produktu má být napsáno, že neobsahuje některý, některý eh, komponent, nějakou, nějakou látku, například eh, gluten škrob. Takže si myslím, že to by bylo třeba ještě vyjasnit, zda tam tedy má být toto vyjasnění na etiketě. Děkuji vám, paní Lís. Slovo má paní Vyslund. Ursäkta översättningen <laughs> var lite långsam. Eh, jag tycker att mycket klokt har sagts. Jag tycker att... Eh... Děkuji. A nebudu opakovat věci, které tu už zazněly. Ti, kteří hovořili o tom, že by to mělo být na přední straně obalu, to je v pořádku. Na přední straně obalu je to důležité. Je také důležité ale uvést nejen nutriční hodnoty, ale také odkud to pochází. Například švédská vláda je toho názoru mimo jiné, že i spotřebitelé musí mít možnost, aby věděli, odkud to maso je, odkud pochází. Protože je evidentní, že si spotřebitelé chtějí vybírat maso podle toho, odkud to zvíře je. A pokud jde o spotřebu masa, tak tam e, se často jedná o složené produkty, nejsou to čistě masné výrobky a tam potom bychom se možná mohli řídit e, tou, tím největším podílem a říci, odkud je původ té největší části. A jinak už máme eh, systém zpětného sledování, to by technicky neměl být problém. Pokud jde o transmastné kyseliny, já myslím, že švédský parlament se dnes vysloví pro zákaz těchto kyselin a nebude asi sám. A pokud to uh, nebude upraveno jednotně, mohl by to být problém pro společný trh, čili měli bychom postupovat tak, jak jsme se dohodli v prvním čtení, čili tyto transmastné kyseliny zakázat, tak, aby bylo možné, aby spotřebitel věděl, že toto si nechce kupovat. A proč? Jinak si myslím, že bychom měli jít dále touto cestou, protože je nutné spotřebitele informovat správně. Buku, Děkuji, pan Tabajdy. Merci, madame la présidente. Euh, senki nem említette még ma azt a tényt, hogy a... Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že kromě informací pro spotřebitele budeme mít ještě další úpravu a sice je to také otázka kvality potraviny. To znamená, je to ten kvalitativní balíček. A pokud je o tyto dva právní předpisy, měli bychom se snažit o harmonizaci. Já jsem členem výboru AGRI a byl jsem také stínovým zpravodajem pro tuto tématiku. Máme tu určité přesahy a i v tuto chvíli vidím těch přesahů spoustu a také spoustu problémů. Například nemáme harmonizaci mezi tím balíčkem kvalitativním a právním předpisem, eh, který se, o kterém hovoří kolegyně Zomr. Eh, takže je to otázka eh, také zpracovaných potravin. Ve výboru je většina pro ten postup, aby u zpracovaných potravin byly uvedeny základní informace, to znamená země původu, místo původu. Výbor pro zemědělství je jednoznačně pro. Druhá věc, kterou chci uvést na tomto místě, Vím, že v současné zprávě to nenajdu. Je to problém eh, alkoholických nápojů. Výbor pro zemědělství eh, tam jsem vedl s paní Ruling, královnou vína, e, sáhodlouhé diskuze, proč neuvést na láhev vína kalorickou hodnotu. Tam mezi alkoholem a kaloriemi je docela těsná vazba. A člověk nemůže vědět, kolik kalorií to víno zhruba má. Mohli bychom přibližně uvést ten e, údaj a pokud jde o jiné alkoholy, tak o těch ani nehovořím. Já si myslím, že je škoda, že vinná lobby, já, já piju víno, já piju alkohol, ale alkoholová lobby a vinná lobby se této úpravě brání. Nechce ji povolit. Já si myslím, že ta přechodné období pěti let je příliš dlouhé a navrhuji, abychom se s radou k této věci později vrátili. Třetí věc je systém toho takzvaného semaforu který nenalezl podporu ve starém systému, v takzvaném komunismu. V Maďarsku fungoval velmi podobný systém a spotřebitelé ho milovali. Milovali tento systém a měli dostatek informací. Takže ještě k tomu systému toho semaforu. Myslím si, že bychom se za 8 let neměli k této věci vracet, protože rada by se k tomu měla vrátit do tří let. Je to skutečně veřejnost, která si to přeje. Merci beaucoup. Děkuji. Dagmar Berend. Vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dva body. Oba jsou body, které byly schváleny v prvním čtení. Je to označení původu a otázka velikosti porcí. Jednoznačně ještě jednou říkám, že původ produktu i složeného produktu musí mít spotřebitel k dispozici, tedy informaci o něm, Jestli se to bude týkat, tak jak říkala paní Westlund, to je hlavní součásti toho hlavního podílu, to můžeme ještě probrat. Ale určitě není možnost kompromisu, abychom netrvali na svém stanovisku z prvního čtení a pokud je o společné stanovisko rady, tak to mě zdaleka neuspokojuje. Nechceme jenom ovce, prasata, hovězí a také kuřecí, ale mě zajímají i krevety, jestli jsou z Asie, anebo jestli jsou z Atlantiku nebo ze středozemí. A to platí i pro jiné produkty. A pokud jde o to matení či zavádění, tak tam tedy, promiňte, máme příslušnou legislativu, která toto upravuje. Takže článek 25 a země původu, to je pro mě v tomto společném stanovisku málo. Totež platí proto, že nemáme údaj o velikosti porce ve společném stanovisku. Je tu pouze údaj na 100 gramů nebo na 100 ml a v článku 32 společného stanoviska je pouze údaj o velikosti porce na bázi dobrovolnosti. Na tom jsme se dohodli, to je třeba změnit. A teď eh, z hlediska institucionálního. Já proto hovořím také německy a nikoli v anglicky. Já jsem v tomto parlamentu dlouho. A ještě jsem nezažila, aby ve druhém čtení, zpráva ve druhém čtení, nereflektovala první čtení. Paní Zomr, musím zcela jasně říct, je úplně jedno, co si myslíte. Ale pokud několikrát řeknete, že si myslíte, že to a to je správné, nebo že bychom měli udělat to a to, ve vší úctě to už není důležité. Vy jste vázána prvním čtením parlamentu. Není to už vaše zpráva, je to zpráva parlamentu, Evropského parlamentu. Vy jste sice zpravodajkou a jste také uvedena takto, ale je to zpráva Evropského parlamentu, na kterém se parlament shodl. Takže pokud takto nepostupujete, neplníte svoji funkci zpravodajky. A já musím říci, že to, co je v té zprávě, to je skutečně skandál, to nereflektuje to, co bylo v prvním čtení dohodnuto. Je to, znáte jistě svoji roli, můžete mít jiný názor, pak to můžete také jako zpravodajka vyjádřit, ale jinak musíte zastupovat názory parlamentu. Můžete e, jednat o kompromisech. Ale to ano, ale víc možností nemáte a pokud nezměníte svůj postup, tak podám oficiální stížnost. Merci. E. Děkuji, paní Rodberend. Paní Elizabeth Cardini. Grazie. Děkuji. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. A bylo by dobře ještě jednou vyjasnit, třeba, že už to bylo tady sděleno, že já také souhlasím. Myslím, že etiketování jednotlivých porcí je důležitá věc, nebo podle porcí je důležitá věc, když ráno snídám a dám si tři Eh, sušenky, tak chci vědět, eh, kolik kalorií má jedna sušenka. Nemohu si rozpočítávat, kolik to bude, když 100 eh, gramů má určitý počet kalorií, kolik kalorií sním, když si dám 7 gramovou sušenku nebo 12 gramovou sušenku byly vedeny pokusy, podle kterých bylo jasně zjištěno, že a, a výzkum veřejného mínění, na který bylo zjištěno, že spotřebitel si přeje právě tento typ informací. Co se týče čitelnosti, také se domnívám, že by bylo vhodné ponechat to na nařízení, které se může měnit eh, podle podmínek, spíš než abychom my se zabývali tady detaily eh, i protože čitelnost víme, že je dána nejen rozměry písma, ale mnoha dalšími faktory. Ale pokud tedy opravdu musíme o tom jednat, tak jsem se pokusila předložit pozměňovací návrhy, které jsou podle mého e, přijatelné kompromisy. Ale opravdu mě překvapilo, že zmizelo to, co jsem, pokud se nepletu, co jsme schválili jako Eh, parlament ohledně soukromých značek, private label, protože to si myslím, že je důležité pro spotřebitele. Pokud eh, distribující eh, firma změní dodavatele, tak si myslím, že je důležité, aby to spotřebitel věděl a ne, aby to bylo schované jen po značkou distributora. A spotřebitel se to nedozvěděl, kdo vlastně nyní dodává tyto produkty. Ráda bych věděla, jak to funguje s těmi alergeny, protože je to alarmující skutečnost, kolik procent obyvatel trpí alergiemi. Víme, jaký, jaký dramatický dopad může mít, dokonce i fatální dopad může mít takováto alergie. Takže to je velice, velice citlivá věc a e, je zapotřebí, aby přítomnost alergenů byla vyznačena. A také si myslím, že e, produkty, které jsou baleny přímo v prodejně, by neměly mít výhodnější podmínky než jiné. Podívejme se na to z pozitivnější stránky, tedy ohledně schopnosti spotřebitele, na to, jak zacházet s informacemi. Toto zdvojování informací, jestli to má být na čelní straně nebo zadní straně balení, mně to připadá opravdu jakási nedůvěra vůči spotřebiteli na jedné straně a na druhé straně mi připadá i to, že když se budeme snažit tedy vecpat oknem to, co e, zmizelo dveřmi, ta etiketa v barvách semaforu je opravdu alarmující, sociálně alarmující. Víme, jak problematický je vztah, který mnohé, mnozí lidé, například dospívající, mají k jídlu. Když uvidí takové barvy, jako například mm, uvidí alarmující informace na čelní straně balení, eh, tak jim tím budeme dávat špatnou, eh, špatný signál, protože i když sníte hodně mrkví, eh, tak Eh, vám z toho pak nebude dobře a že když sníte hodně mrkví, tak vám to uškodí. Proto bychom měli tedy vybudovat i nějaké jiné červené značení proto, že když budete jíst jenom mrkev, tak nebudete mít jiné nutriční prvky. A my jsme se zabývali eh, nutričními údaji a jeden nutricionista prohlásil, že nechce ani vědět, kolik kalorií má nějaké jídlo, protože se přece jedná o něco úplně jiného, on se na to dívá jinak. Tak já si nemyslím, že zrovna my bychom se měli zabývat detaily, opravdu směšnými detaily. A navíc eh, právě proto, z tohoto důvodu, eh, Evropští občané nesnáší tento parlament, protože si o nás myslí, že přinášíme nějaká abstraktní pravidla a že tím nepomáháme Evropě. My naopak Evropu milujeme. My chceme, aby Evropa milovala i kultury a tradice a aby kultura dávala důvěru občanům, aby uznávala tradice, eh, protože myslím, že se jinak nikam nedostaneme. Eh, Výborně. Pan Oršnilard. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já si domnívám, že to, co máme před sebou, můžeme přijmout jako kompromis. Trvalo to dlouho a něco možná vypadá eh, tak, že se to sem dostalo zadními vrátky, ale musíme si uvědomit, že jednání v radě vždycky končí kompromisem. A nic nám nepomůže, když budeme neustále říkat, že chceme všechno to, co bude, bylo schváleno v prvním čtení. Pokud se nesi, nes, dohodneme s radou, tak je mi, milejší, když budeme mít alespoň něco, než abychom o tom jednali dlouhá léta. A nějakou dobu to už trvalo. Pokud ty věci byly eh, v prvním čtení eh, zamítnuty, tak mně připadá být velmi problematické, pokud se jimi znovu zabýváme. Já si myslím, že bychom se měli řídit rozhodnutím nebo hlasováním v tom prvním čtení. Jestli to označení výrobku má být na přední nebo zadní straně, to je samozřejmě otázka. Mně osobně je to jedno, já bych to eh, nabídnul radě jako kompromis. Jde totiž o to, abychom eh, spotřebitele informovali. A kdo chce najít tu informaci, tak ten se podívá i dozadu. Já osobně jsem učinil při nákupu potravin tu zkušenost, že je zajímavé vidět, kolik eh, pro procent vlastně v daném výrobku eh, spotřebuji ze své doporučené denní eh, spotřeby. To je samozřejmě zajímavá informace. Já si myslím, že to je eh, přístup, který můžeme ještě jednou promyslet velikost porcí. Já si myslím, že tady bychom také mohli mm, projevit určitou flexibilitu, pokud je to potřeba. Určitě je to věc, kterou můžeme ještě promyslet. Čitelnost této otázce bychom mohli nalézt i lepší řešení, pokud je o tu velikost písma, eh, protože se tady nabízí celá řada dalších aspektů. Eh, je možné, že jsem se svým názorem jediný, ale to trvání na tom absolutním označení původu se mi nelíbí. Samozřejmě, že jsme učinili velký krok směrem vpřed máme u masa, u drůbeže, tak jak nám to navrhuje rada, povinné označování původu. Ale pokud bychom to měli hnát do nějaké kritické fáze, tak abychom bez, nepochybně věděli, odkud daný výrobek pochází, to už snad nemáme žádnou důvěru e, k oblastem, ze kterých dovážíme. E, vždyť to jsou všechno výrobky, které jsou kvalitní, e, nebudí žádné pochyby. Eh, znamená to, že pokud eh, se dočteme, že daný výrobek pochází z určité země, že si ho nekoupíme, eh, nebo proto, že je z naší země, tak si ho koupíme. Já vím, že budu stát jako ojedinělý hlas proti celému parlamentu, ale dovolil bych si ještě jednou upozornit na to, že v záplavě informací na, eketě, na eketě, etiketě bychom neměli vést ještě dalšímu zmatení a e, k dalšímu přílivu, informací. Nesmíme e, ztratit ze zřetele e, to, že naše obyvatelstvo je především obézní a na tom tím označením původu nic nezměníme. Děkuji. Děkuji, pan Udžas. Grazie, Corin. Děkuji. Corin. Myslím, že bychom měli zvážit to, že jsme na plenárním zasedání odvedli dobrou práci. Po velkou část práce tedy už jsme dokončili, i paní zpravodajka udělala kus práce. Myslím, že se dá ještě zlepšit. A proto bych vás chtěl požádat, abyste byla otevřená příspěvkům zaměřeným na zlepšení textu. A myslím, že třeba, abychom na tom spolupracovali, abychom se tedy eh, nedostali do střetu, jak tomu došlo u některých pozměňovacích návrhů v prvním čtení. Eh, myslím, že některé z příspěvků rady jsou zaměřeny také na zlepšení textu, to je třeba vzít na vědomí a věřím, co mne se tedy týče, a chci to opětovně navrhnout, že je třeba opětovně kritizovat to, co už bylo obsaženo v prvním čtení. Eh, a tam se jedná přímo tedy o označení země původu. A tak, ehm, totiž když budeme indikovat jen zemi původu, je to příliš obecné. Při každé příležitosti, když mluvíme o kultuře, o hospodářství, o valorizaci území, o valorizaci mm, místních produktů. A myslím, že je tedy užitečné dát možnost specializovat neboli označit tu přidanou hodnotu, kterou přináší mnohé produkty. Často to jsou eh, územně omezené značky, které označují eh, přenou hodnotu kvality a eh, přínosu pro zdraví. V tomto smyslu jsem ocenil pozměňovací návrh Rady 82, který já vám teď chci hm, přednést také paní Vilmota a panu Rosimu kde se píše, že zem původu nebo členský stát má mít možnost označi, označovat povinně tedy místo původu nebo zem původu e, surovin, pokud to znamená kvalitu a místo původu tohoto, e, tohoto produktu. E, takže země se mohou rozhodnout, zda uvedou zemi původu nebo místo provenience, pouze je-li prokázána spojitost mezi vlastnostmi dané potraviny a jím původem nebo proveniencí. V tomto duchu, v duchu spolupráce, se tážu paní zpravodajky, pokud mi bude tedy chtít odpovědět, z jakého důvodu navrhuje, aby pozměňovací návrh 82 od rady byl vymazán, nebo aby nebyl přijat.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 se věnujeme tématu, ve kterém jsme došli ke schodě v prvním čtení. Rada přišla s pozměňovacími návrhy, které mají velice odlišné znění, což působí pozměnění obraz toho, co bylo přijato za první čtení. Informace o potravinách pro spotřebitele by měly být plné, dobře čitelné a poctivé. Nejedná se tu jen o velikost písma, ale také o kontrast s pozadím. Na pozadí totiž záleží, zda ten text bude čitelný či nikoli. Musíme tedy zajistit, že informace pro spotřebitele bude co možná nejpřístupnější. Za druhé, nesouhlasím s kolegy, kteří Eh, kteří snižují eh, význam země původu a jejího značení. Mnoho produktů pochází ze zemí, kde produkční postupy jsou takové, že by s nimi nesouhlasil spotřebitel, například eh, potraviny zpracované eh, ze eh, sklonovaných zvířat. Neznamená to, že by všichni lidé odmítali takový ten, takovýto produkt, ale někteří by s tím nesouhlasili a nekoupili si ho. A další věc, potřebujeme kompromis ohledně energetických hodnot. Můžeme tam napsat hodnotu na 100 eh, gramů nebo mililitrů, anebo podle porce. To záleží na tom, jakým způsobem je předkládán spotřebiteli ten produkt. 100 gramů je velice užitečné číslo pro některé produkty. Ale v případě jiných výrobků, které mají určité specifické velikosti porcí, jak jsme slyšeli od kolegyně Gardiny například, to nebude lidem moc pomáhat protože pravděpodobně starší lidé si nebudou vypočítávat, kolik kalorií snědí v jedné eh, porci sušenky na základě toho, kolik kalorií má 100 eh, gramů. Potřebujeme tedy poctivé, jasné informace. Děkuji. Pan Filner. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych se vrátil k otázce alergenů. Nahlíželi jsme to z různých hledisek, když jsme o tom hovořili pouze krátce. Já s tím mám osobní zkušenosti a rád bych vnesl do politiky právě tyto své osobní zkušenosti. V prvním čtení jsem eh, předložil pozměňovací návrh, který následně uh, nesl eh, číslo 24, pokud se nepletu. V tom návrhu šlo o to, že bychom měli možnost uvádět eh, informaci eh, hovořící o tom, že daný výrobek může obsahovat stopy, stopové množství určitých alergenů. Já si myslím, že to nesmí vést k tomu, že tady se ztratí důležité informace, protože je skutečně důležité, abychom jasně řekli, když se používají různé stroje na různé výrobky, že eh, v těch výrobcích mohou být obsaženy stopy různých alergenů. Skutečně jde o to, aby alergik měl možnost získat informace, získat takovýto signál. Já vím, že ty stopy tam eh, podle nejlepšího svědomí obsaženy nejsou, ale možné to je. A my bychom zkrátka chtěli vědět, co v tom výrobku může být a co ne. Já si myslím, že ten pozměňovací návrh 24 byl v prvním čtení při, přijat a možná, že bychom se k němu měli znovu vrátit. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k některým z kontroverzních otázek, které tu zazněly. Domnívám se totiž, že bychom neměli označovat nutriční hodnoty alkoholických nápojů. Nejdůležitějším údajem je přece obsah alkoholu a ne ostatní nutriční hodnoty u těch alkoholických nápojů. U alkoholického nápoje eh, si přece vybíráme daný výrobek podle obsahu alkoholu, ne podle eh, obsahu kalorií. Důležité je, kolik je v tom nápoji alkoholu a to by mělo být také hlavním e, těžištěm nutričních informací, tedy těch e, spotřebitelských informací. Já osobně se domnívám, že i Evropský soudní dvůr již v této záležitosti konstatoval, že i nadále platí národní podmínky, pokud jde o povinné označení původu. Já vím, že celá řada z nás říká, že švédské maso je například nejlepší, že švédské maso je mnohem lepší než eh, maso z Dánska, Bulharska nebo z jiných zemí. Mně se e, ale nelíbí, když v Evropě i nadále vznikají takovéto obchodní překážky, obchodní nerovnosti, e, které pramení e, z předsudku. Myslím si, že označení původu by mělo být nepovinné, dobrovolné, ale potřebujeme v této oblasti právní předpis, protože jde o to, aby byla zaručena rovná hospodářská soutěž. Pokud například ve Švédsku chcete jíst pouze švédské maso, tak musíte mít tu možnost musíte mít možnost jako spotřebitel toto rozhodnutí učinit. Například u ryb je takovéto označení původu nutné. Já si myslím, že to ve, v podstatě již existuje, ale je to velmi nejasné. Není totiž úplně jasné, co je na té rybině napsáno, jestli ta ryba pochází ze Severního Atlantiku, anebo e, odkud vlastně pochází, protože je tam to, ten původ označen velmi obecně. Já nevím, proč právě u ryb je to označení původu tak nejasné a obecné. Potřebujeme přeci přesnější informace o tom, odkud daná ryba pochází. A ještě jedna věc na závěr. Další důležitý bod. Myslím si, že paní Grandin hovořila o tom, eh, co mám právě na mysli. Neměli bychom se totiž příliš soustředit na to, eh, abychom ty věci ještě více komplikovali. Jde spíše o to, abychom je zjednodušili. Není totiž nutné vždycky informovat spotřebitele o všech detailech, ale zároveň musíme zabránit tomu, aby byli lidi, spotřebitelé uvedeny ve zmatek. Pokud je to uvedeno na, na přední straně e, obalu, tak je samozřejmě všechno v pořádku. E, mohlo by to ale vést i k tomu, že spotřebitelé eh, budou hloupnout, protože se budou dívat pouze na přední stranu obalu. Pokud eh, tedy budeme používat ty semafory, červenou, zelenou, žlutou, tak budeme považovat, za, považovat spotřebitele za hlupáky. Já si myslím, že oni sami mají mít možnost se rozhodnout. Musíme jim poskytnout příslušné informace, ale musíme je poskytnout ve formě, která umožňuje aktivní rozhodnutí samotných spotřebitelů na základě informací, které jim poskytujeme. Já mám někdy pocit, že se příliš soustředíme na to, abychom všechno uvedli na přední straně toho obalu, aby, aby spotřebitel měl kompletní informace. Děkuji pane Fjellnere. Paní Verňová. Merci. Je plus d'un seul coup. Merci. Děkuji vám. Já si myslím, že u tohoto tématu si musíme uvědomovat, že máme zodpovědnost za budoucí generace. Samozřejmě za nás také, ale především za následující generace. A myslím, že nejlepší způsob, jak dát důvěru v produkt, je napsat na něj informace, abychom byli transparentní. Nejde o to, aby tu byla nějaká e, nerovná konkurence mezi zeměmi, ale aby spotřebitel, který něco kupuje, věděl, co vlastně koupil a odkud to pochází. Pro ně je to důležité, aby eh, se znovu mohla nastolit důvěra. Protože když víme, že něco kupujeme švédského, dánského, španělského, portugalského, polského, maďarského, tak víme zcela jasně, co vybírám. A vybíráme si to sami. A co se týče ryb, já, tak, já pocházím z západního regionu a často o tom diskutuji s rybáři ze západního eh, pobřeží Atlantiku a e, hovořila jsem s těmi, kdo mají jak malé loďky, tak velké lodě a říkají, ano, je to možné označit původ ryb protože na nás samotné chodí kontroly. My na to máme také zájem, aby to byla transparentnost, aby to bylo kontrolované. Eh, takže se připojí k italskému kolegovi, který, eh, který říká, že je to důležitá věc označovat země původu, někdy dokonce i region, protože některý region má speciální kvalitu produktu, takže je důležité, abychom toto označili, když hovoříme o územní soudržnosti a zaměstnanosti eh, v určitém regionu a boji proti klimatickým změnám. Tak když něco kupujeme, musíme mít příležitost také valorizovat daný region a Například u ovoce, zeleniny eh, je třeba, abychom věděli například, eh, co se může dít eh, s klimatickými změnami. Například, jestli si koupíme z Chile hroznové víno v prosinci, dobře, je to ale volba spotřebitele. Já jsem to viděla v neděli. Eh, jsem chtěla s badiánem, feniklem eh, a anízem eh, něco udělat, tak jsem našla jenom čínské produkty. No, já nemám nic proti Číně, nechci ji bojkotovat, ale když všude kolem nás roste aníz, tak proč to tam, proč to nemám? Já si myslím, že to prostě není zodpovědné shodem na životní prostředí. A pak se chci připojit k Dagmar. Evropský parlament při druhém čtení musí opravdu poslat, vyslat velice silné sdělení. My jsme zodpovědní občanům, kteří pro nás hlasovali, nás eh, si zvolili. Eh, co se týče těch eh, těch uh, kyselin je to nezbytné, aby byly značeny, protože to máme zodpovědnost i z budoucí generace, to tež u alergenů. alergie narůstají především u dětí a dospívajících a je třeba, aby toto bylo opravdu označeno, že tam jsou nějaké alergeny. A potom ohledně té porce, nebo já si myslím, že velice jasně se dá indikovat, kolik je tam cukru, tuku, procento v určitém případě. A když potom se to dělí na porce, jako na jednotlivé sušenky, tak můžeme také indikovat kalorie na sušenku. Člověk, když má čtyři sušenky, tak si to dokáže mm, rozdělit eh, čtyřmi, aby získal tedy ty kalorie ale je třeba, abychom dovedli transparentnost co možná nejdál, abychom takto vychovávali. A e, takto vychovávat je součástí politického plánu. Děkuji, paní Záborská. Děkuji pěkně, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku této rozpravy řekl Jo Leinen, že názory v našem výboru se zbližují a když tak poslouchám tuto diskuzi, tak ten pocit nemám. Nicméně chci gratulovat paní zpravodajce, protože být zpravodajem ve druhém čtení, když rozdíly mezi schváleným textem parlamentu a názorem rady jsou výrazně odlišné, není nic, co bych jí záviděla. Já si myslím, že odvedla velký kus práce ve prospěch toho, aby se ty názory zblížily v co možná nejvyšší míře. Mám dvě věci. V této diskuzi to zaznělo z několika politických skupin, že by měla být možnost zveřejňovat energetickou hodnotu také na jednu porci, a myslím si, že argumentů pro je velmi mnoho. Bylo by dobré, zejména když jsou ty porce menší než 100 gramů, tomu spotřebiteli dát informaci, jakou energetickou hodnotu má ta daná porce, alespoň by výrobce měl mít možnost, aby to takto označil a zveřejnil. A ještě jedna poznámka k tomu, co tu zaznělo ke, k zemi původu. Myslím, že u produktů, které sestávají z jedné složky, je, není složité zveřejnit a publikovat krajinu původu, zemi původu. Ale horší to bude tam, kde se ty potraviny skládají z více složek a země původu není tatáž podle složek. Tam by ten výrobce měl velké náklady s tím spojené a tak, jak chceme chránit spotřebitele a zjednodušit mu život, nikoliv mu tímto dokumentem život zkomplikovat tak bychom možná někdy zbytečně neměli komplikovat život tomu výrobci. Děkuji. Děkuji jako poslední. Linda. Um, Já jsem nechtěla původně mluvit, ale teď chci navázat na některé výroky. Pan Filner hovořil o značení země původu. Je třeba to nechápat tak, že stávající legislativa může vést k tomu, že lidé budou zavedeni, protože maso může být etiketováno tak, kde bylo naposledy zpracováváno nebo baleno, například kuřecí stehna, mohou být označena jako britská, ale zjistíte, že to maso pochází od jinut. A to si myslím, že by mělo zmizet. A když jsem se ptala na to komise, tak mi eh, řekli, že to je dovoleno. Eh, a eh, podle britských e, pravidel, Britové zase říkali, že to je podle evropských, že to je nedostatek. E, my prostě nemůžeme dovolit, aby lidé byli takto zaváděni. Toto musí být jasné. U ryb e, chápu to tak, že tedy ryby už jsou nějakým způsobem značeny. A k tomu, co říkala Dagmar o prvním čtení paní, eh, o paní Zomrové, že má respektovat naše první čtení. Eh, o zemi původu jsme se shodli už za prvního čtení a je třeba to respektovat u těch pěti nutrientů také. Eh, a povinné značení transmastných kyselin také, to také bylo na, v našem stanovisku, takže by to mělo být i ve druhém čtení. Ohledně těch porcí a 100 gramů, mnoho produktů už teď obsahuje tyto výpočty pro obojí, jak pro porci, tak pro 100 gramů. A důvod, proč e, e, u té porce to je někdy třeba napsat, tak e, je to tak, paní Gardiny, že oni píšou, že porce má být pro čtyři, ale někteří lidé jedí za dva. A například u balíčku cereálí může napsáno, že to je na 16 porcí už se vám někdy podařilo rozdělit na 16 ten, ten balíček, je jen v zájmu eh, výrobce napsat eh, co možná největší počet porcí, aby to bylo na minimální množství. Eh, pak co se týče alkoholu, já jsem seděla ve vlaku, pila jsem džus, soused psal lágr, pivo a já jsem na svém, na své plechovce s džusem měla, kolik tam je kalorií, cukru a všeho možného, zatímco ona tom pivě neměl nic. Ano, lidé jsou, eh, mají důsledky z toho, že pí alkohol. Víme to, mladí lidé pí příliš mnoho alkoholu. Um, alkohol také způsobuje obezitu. A lidé někdy nevědí, že když si dají čtyři, eh, pět skleniček, eh, že do sebe dostanou tolik kalorií, jako kdyby si dali pořádné jídlo. Je třeba, abychom to ještě více promysleli. Merci beaucoup. Děkuji. Předám slovo eh, zadeže Sanko panu Pudlemu. Merci, madame la présidente. Je serai bref, car le débat a été long. Eh, Děkuji, pane předsedo, jenom krátce, protože ta rozprava byla dlouhá. S velkým zájmem jsem vyslechl a přečetl si zprávu paní Zomr a chci se vyjádřit k několika bodům. Jednak čitelnost. Doufáme, že stanovisko parlamentu se přiblíží k našem, k radě. Rada s parlamentem protože jde nám o to, abychom dokázali v praxi realizovat toto, tento předpis o čitelnosti. Jde nám o to, aby se průmysl nevydal různým směrem do budoucna. Proto potřebujeme upravit tu otázku čitelnosti. To je pro nás velmi důležité, na tom trváme a je to důležité pro pochopení ze strany spotřebitele. Chceme zabránit tomu a chceme docílit toho, aby mohl správně číst ty informace, pokud je o původ. Víme, že ta debata je velmi komplexní a připomínám, že už existuje celá řada potravin, které jsou označené původem, například vejce, zelenina, ryby, ovoce také. To všechno se tam se původ značí. Potřebujeme mít také právní koherentnost mezi různými ustanoveními a úpravami. Četli jsme stanovisko rady, pokud jde o maso u ostatních produktů. Jsou studie proveditelnosti, tam je to v odpovědnosti ředitelství pro zemědělství a e, generálního ředitelství Sanko. Důležité je, aby tyto to studie proveditelnosti a hodnocení dopadu se udělalo, protože podle toho budeme navrhovat také předpisy pro označování u produktů, které zatím označovány nejsou. Pokud je o nápoje, alkoholické nápoje, jsme si vědomi toho, že eh, je tam problém u těch takzvaných alkopopů, tam jde o to, abychom eh, našli správnou definici, protože je to doposud příliš vágní. Nicméně, jistě jsme proto, aby spotřebitel věděl, co v těchto nápojích je, co obsahují, protože tam je to e, část alkoholová, část nealkoholová. Pokud je o alergeny, jistě vás nepřekvapí, že považujeme za důležité, aby se uváděl údaj o alergenech u těch produktů, které jsou nebalené. Je to důležité pro velkou část obyvatelstva, je mnoho lidí, kteří trpí alergiemi, Tady chceme zachovat to eh, vyznačování nebo označování alergenů i u nebalených produktů. A v těch balených samozřejmě také. Pokud jde o nutriční hodnoty nebo nutriční údaje, tady si myslíme, že pokud je o těch pět, šest nejdůležitějších, tak ty by měly být skutečně na přední straně obalu. Myslíme si, že je důležité, aby ve chvíli, kdy spotřebitel produkt kupuje, měl k dispozici potřebnou zásadní informaci o nutričních hodnotách. A chceme, aby toto bylo na přední straně. Pokud je o diskuzi ohledně velikosti porcí 100 gramů, 100 ml či na porci. Tady bychom chtěli označování, které poskytne tomu spotřebiteli informaci v době, kdy nakupuje, tak aby si mohl produkty porovnat. Pokud má několik podobných v supermarketu v jednom regálu, tak si je může porovnat podle těchto informací. Řeknu proč. Dáváme přednost těm 100 gramům či 100 ml, protože tam podle toho se to dá srovnat snadno. U těch porcí už to tak jednoduché není. Ti, kteří hovořili o těch sušenkách, o těch keksech, To je užitečné a dobré tehdy, když už se ten produkt konzumuje, ale v době nákupu je údaj na 100 gramů, na 100 ml užitečný pro to, aby se mohl spotřebitel rozhodnout. Nechci to prodlužovat, to je naše stanovisko, to byly nejdůležitější body. Děkuji. Rapporteur. Děkuji, předám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolím si tedy odpovědět na některé konkrétní otázky, které byly položeny. Nejprve k e, doporučenému dennímu množství. Jestli e, to má být mezi nutričními údaji povinně. Je to e, možné jako dodatečné dobrovolné označení a takto jsme to v parlamentu rozhodli. Objevil se tu návrh, aby tady takto byly e, výrobky označovány. E, problém by to mohl být u másla, e, u toho rozmrzování jsme tady mluvili hlavně o masu. Eh, byl tam problém tedy eh, s rozmrazeným masem v různých členských státech, takže o tom samozřejmě můžeme ještě jednou diskutovat, eh, zda je to nutné u všech výrobků. Samozřejmě, že není úplně špatně, že jsou tu výrobky, které jsou smíšené a že ne všechny jejich složky byly smrazeny ve stejném okamžiku, například u polévky, která obsahuje zeleninu a další ingredience. Pokud jde o alergeny, tak k tomu říkalo několik kolegů své poznámky. Samozřejmě samozřejmě, že alergeny by měly být i nadále označovány na obalech výrobků a e, alergeny by měly být e, uváděny i na výrobcích, které nejsou baleny. Na tom se nic nezměnilo, to, tak toto parlament e, rozhodl, vždycky jsme to podporovali a výrobky, které jsou čerstvé, které jsou čerstvě balené, o tom tady, tady také byla řeč, eh, dejme tomu salát, eh, který si koupíte u pultu v rámci pultového prodeje, tak to je považováno za nezabalený produkt a tomto případě také musí být k dispozici informace o alergenech. Není možné, že byste nedostali vůbec žádnou informaci o tom, zda tam jsou obsaženy alergeny. To znamená, že my musíme dbát na tu systematiku, která eh, je tu obsažena, na ten systém informování, který se zatím skrývá. Cokoliv si kde koupíte, musí obsahovat informaci o tom, jestli je tam obsažen eh, alergen, pokud eh, je to mm, výrobek, který není zabalený, musí se vám té informace dostat jiným způsobem. Pokud je to výrobek, který je zabalený, musí ta informace být obsažena na obalu. To je velmi důležité v souvislosti s alergeny. A nyní, pokud jde o udání porcí e, versus 100 e, gramového nebo 100 mililitrového množství, parlament rozhodl, že 100 gramů 100 ml bude závazný a je to dáno především srovnatelností. Nikdo nechci, nechce zakazovat, aby se uváděla další informace o e, porcích. Já vím, že zásadě, teda bych, v zásadě bychom měli uvádět 100 gramů nebo 100 eh, mililitrů u výrobků eh, z oblasti sladkostí nebo cukrovinek. To není vždycky příjemné, ale my si musíme uvědomit, že jsme to navrhli především proto, že chceme, aby výrobky byly srovnatelné, nezávisle na velikosti balení, které si kupujete. Chceme, aby spotřebitel přímo při nákupu byl schopen jednotlivé výrobky navzájem srovnat. Kdo samozřejmě chce, může i nadále uvádět eh, informace o nutričních hodnotách jednotlivých porcí. Problém s porcí spočívá v tom, že porce jako taková není definována, velikost porce není definována a výrobci jsou velmi kreativní a vymýšlejí nejrůznější věci, pokud jde o velikost jednotlivé eh, porce. Jednotlivou porcí může být třeba polovina sušenky, polovina eh, toho krekru. To znamená, že dokud to nemáme přesně definováno, tak nemůžeme chtít žádné povinné údaje. Eh, Jediné, co je povinné, je tedy 100 gramový nebo 100 mililitrový údaj. Na, následně byla položena otázka, jak e, to vypadá se zákazem přítomnosti určité eh, látky glutenu. Já ještě jednou opakuji něco, co parlament schválil v rámci prvního čtení v článku 7 z důvodu e, toho, že chci tedy zabránit matení spotřebitele v tom článku 7 mm, požaduji, že není možné dělat reklamu tím, že e, ve výrobku není určitá látka, která tam e, bez tak není. Například u e, žvíkaček nemůžeme dělat reklamu tím, že budeme uvádět informaci o tom, že tam není tuk, když ve žvíkačkách bez tak není obsažen tuk. Takže takto jsme to schválili v prvním čtení. Další věc. Pozměňovací návrh 82. Zazněla otázka týkající se možnosti členských států uvádět eh, informace o původu povinně, to znamená zavádět tuto povinnost. Eh, my tady samozřejmě eh, musíme dbát na to, že v prvním čtení jsme takové, takováto národní eh, pravidla zamítli a není možné, aby tedy členský stát povinně nechal eh, uvádět na svém trhu informace o původu, protože to by představovalo obchodní překážku, překážku na obchodním trhu. Něco takového jsme tedy v prvním čtení zamítli. zavádějící informace, matení spotřebitele. Bylo řečeno, že v tuto chvíli je možné eh, cíleně mást spotřebitele, že některé údaje jsou zavádějící. Článek 7 návrhu nařízení a eh, my jsme to tedy eh, prosadili a rada to přijala tak, jak jsme to schválili v prvním čtení. To zakazuje článek 7 zakazuje, že bychom mohli spotřebitele mást e, informací o původu. Já vůbec nejsem proti označování původu, pouze e, my všichni víme, že existují e, pro celou řadu výrobků odvětvová pravidla, sektorová pravidla a rozhodní, rozhodnutí parlamentu v prvním čtení bylo v této souvislosti trochu nejasné. Označení původu s odhadem dopadů, bez odhadu dopadů. Musím říci, že v prvním čtení byl, byly přijaty dva pozměňovací návrhy zároveň, ale já jsem řekla, že je v zásadě úkolem komise, aby provedla odhad dopadů předtím, než to bude definitivně rozhodnuto. Já zároveň beru na vědomí, že mě kolegyně Rodbern vyzvala, abych se držela toho prvního čtení. Já jí odpovím, že, jste, že si měla moji zprávu eh, přesně přečíst. Já jsem na jedné straně vyzývána, abych se držela prvního čtení, na druhé straně, ale výsledek prvního čtení v jiných bodech není akceptován. Například eh, jde o otázku označení alkoholických výrobků v prvním čtení jsme to zamítli. Rozhodli jsme se, že alkoholické výrobky ze zásady nebudou spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení a najednou znovu diskutujeme o alkopopek. Já bych tady ještě jednou ráda zdůraznila, že alkopopit ty smíšené alkoholické nápoje. Za prvé, my nemáme vůbec eh, přesnou definici, co ty alkopopy vůbec jsou. To bychom nejprve museli mít jasnou definici. Pan Podle z komise řekl, že komise je ochotná se zabývat definicí, vytvořit tu definici, což je velmi dobré, protože my potřebujeme takovou definici, ale dokud ji nebudeme mít, tak jen těžko můžeme hovořit o označování alkopopu. A Kromě toho mi dovolte, abych ještě upozornila na to, že ho, ho, hovoříme o nutričních hodnotách, o Eh, o informacích o nutričních hodnotách, nehovoříme o varováních na výrobcích, to je jiná věc. Ještě jednou říkám, že v rámci prvního čtení jsme se rozhodli, že alkoholické výrobky nebudou spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. To je v podstatě všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Alors, euh... Ještě tu jsou žádosti o slovo, ale pokud budou vám udávat slovo, tak musím ještě dát slovo zpravodajce a nevím, kdy skončíme. Takže opravdu jen kratičce. A paní Gardini také jen kratičce. Prosím, paní Velmot. Opravdu je to drobnost se s veškerou stou, eh, paní Sobrová, nemůžete si vybírat to, co si vezmete z parlamentního stanoviska, co ne. Ano, my jsme eh, prohráli u toho alkoholu, ale to, co jsme chtěli, bylo to, co má být na čelní straně. To bylo zcela jasně řečeno, že parlament chce mít těch pět nutrientů na čelní straně. To tež bylo u země původu, takže teď nemůžete říkat, eh, že podporujete jednu věc a druhou ne. Musíte se rozhodnout. Buď vezměte, vezmete to, co je tu z prvního čtení, a já chci vědět, zda budete přijímat tedy stanovisko parlamentu z prvního čtení, protože toto není ten návrh, se kterým vy teď přicházíte. Ne, to byl opravdu jen dotaz z mé strany. Paní Zomer uvedla příklad, řekla, že se nemůže napsat, neobsahuje lepek. Lepek je látka, na kterou jsou alergičtí mnozí lidé. A proto si myslím, že je důležité tam napsat třeba neobsahuje stopy lepku. Stačí někdy stopa, aby došlo k neštěstí. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou předmětem určitých výjimek. A v takovýchto případech si myslím, že je třeba, aby to byla takováto zmínka. E, myslím, že je lepší mít o pár kilo víc, ale neumřít na anafylaktický šok. Já jsem chtěl ještě eh, dodat k tomu, co říkala paní Gardini, že tu jsou eh, osoby, které pí celiaký, eh, těch jsou miliony po celém světě. A tak mi tato poznámka připadá velice, velice pertinentní. Mám pocit, a omlouvám se, připadá mi, že paní Zomera, také zástupce komise, si mm, matou 100 mg a 100 ml a porce dohromady porce jsou součást eh, a my proto žádáme, a v tom smyslu požádám pozměňovací návrh, aby eh, podniky napsali, když například tam 20 kousků v nádobě 100 miligramové aby napsali 100 no, gramové, tak aby bylo napsané, že každý ten kousek má 5 gramů. A pak, když spotřebitel si to chce srovnat, eh, a chce si srovnat 100 eh, eh, gramů od jedné firmy se 100 gramy podobného výrobku od jiné firmy, tak si to může zkontrolovat. A, ale proč vylučovat předem možnost toho, aby byly zde údaje i na porci, která je menší než 100 gramů nebo než 100 ml. Opravdu nechápu, proč bychom to měli vylučovat. A zejména to nechápu od komise, která má chránit celou Evropu, ne podnik, ne výrobní eh, podnik. Děkuji vám, eh, pane Pirilo, eh, paní Rodberend a pak zpravodajka. Děkuji ještě jednou institucionální věc. Všichni víme, že ve druhém čtení už do toho zákonu dát nemůžeme nic, co nebylo akceptováno během prvního čtení. Já si myslím, že takže jsou tady eh, ty informace a připomínky k alkoholu zbytečné. My jsme v prvním čtení neměli u porcí dobrovolnost. Měli jsme tam povinně 100 gramů nebo 100 ml a na porci. To jsme požadovali a také jsme dobrovolně nepožadovali eh, zemi původu, ale řekli jsme, že to bude povinné. Takže vás žádám, paní Zomr, abyste mi řekla, jestli to jako zpravodajka ve druhém čtení budete požadovat. Paní Zomr. tak já musím vysvětlit eh, s tím lepkem, tam myslím je nedorozumění. To už eh, to, tak to vysvětlovala jiná kolegyně, ale označení alergenů bude velmi dobré, tak jak jste to tady popsala. Takže tam je to otázka nedorozumění. To, co já jsem popsala, se týká článku 7 a je to to, abychom zabránili zavádějícím informacím. S alergeny to nějak nesouvisí. A ještě jednou upozorňuji, že výsledek z prvního čtení u země původu nebo u označení původu nebyl jasný. Nebylo jasné, že máme značení původu. Když si přečtete moji zprávu, tak to zjistíte. A kromě toho u značení na přední straně u nutrientů tam jsme měli výsledek hlasování, který nebyl konzistentní. Myslím, že eh, jsme tam měli 8 nebo 9 nutrientů a pak přišli zástupci všech frakcí a říkali, tady se stala chyba, to je nekonzistentnost, tak ne. Takže, milé kolegyně a kolegové, nic vám nebrání, abyste podávali pozměňovací návrhy u těch věcí, na kterých jsme se dohodli na prvním čtení a vy si myslíte, teď mluvím já, paní kolegyně. A milá paní kolegyně Rod Beren, mám dojem, že e, vy tady už se připravujete na diskuzi v německých médiích. To bude jediný důvod, proč se tímto způsobem, naprosto nekolegiálním způsobem, e, obouváte takto do mě. E, podejte pozměňovací návrhy, podejte ty, o kterých si myslíte, že je musíte podat, to je běžný postup. Bon, je... C'est pas le ton que nous avons. Tak, eh, po každé to u nás nevypadá tak jako eh, dnes. Eh, většinou vše prochází velice hladce, takže my v poledne 18. budeme hlasovat a v červenci budeme hlasovat na plenárním zasedání a